I think we can start. Myslím si, že můžeme začít. Tak to? Na, no. was ist los? was een trein aan het bouwen tussen eh, Groningen en Leer. Jsem si tady stavěl vláčky. Liebe Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, dobré ráno, dámy a pánové. Pokračujeme v naší schůzi, kterou jsme zahájili včera, nejdříve rozhodnutí koordinátorů z schůze koordinátorů, kterou jsme měli včera večer. Kopie jsme vám poskytli. Pokud nemá nikdo žádnou námitku, tak do dneška dopoledne bude eh, ty zápis eh, pokládán za schválení, ale pan Ertuk má něco proti. Dobré ráno, milí kolozové. Zápis jsme dostali k dispozici a u bodu 8 na pořadu jednání Jde o takzvané usnesení tranu, které se týká Transport Social Package tedy balíčku pro bezprávní společnost. A včera jsme o tom velmi diskutovali, zda je to vůbec nutné či ne. A většinovým rozhodnutím jsme dospěli k tomu, že to odmítneme. A o to mi tedy jde, to je ta má námitka a proto vás prosím, abychom si toto téma znovu zařadili na pořad jednání na příště. Ano, včera jsme se tak na tom dohodli, říká předseda, budeme takto postupovat. Má ještě někdo nějakou námitku, prosím? Ano, velmi stručně, pane předsedo. Doslechla jsem se, že rozhodnutí, které se týká návrhu delegací, zejména e, mých návrhů, to se týkalo Aragonu, a má frakce to podporuje, Eh, doslechla jsem se, že tento návrh byl včera odmítnut tím, že jsme již navštívili Saragosu. Ano, Saragosu jsme navštívili na pozvání Evropské komise, ale ne my jako v rámci cesty našeho výboru a proto navrhuji, abychom se k tomuto mému návrhu vrátili a znovu si to zvážili. Výbor pro dopravu ještě nikdy nenavštívil se svým vlastním programem Region Aragon. za to bude příští rok nebo přes příští, to je mi jedno. Ale nelíbí se mi, že se to odmítlo s důvodem, že jsme tam již byli, protože to není pravda. Děkuji. Ano, předseda. Včera to byl kompromis. Měli jsme více návrhů, mohli bychom bývali e, učinit desetce, shodli jsme se na pět, ti šest. O co uděláme příští rok, o tom se bude prostě diskutovat znovu. Tady není vůbec nic uzavřeného, ale pro tento rok jsme se rozhodli na těch dohody na těch pěti čestách. Robert. Děkuji, jenom procesní záležitost. Pr- pan, podle pravidel je třeba volná většina, ale pokud já jsem to dobře pochopil, tak tak tomu nebylo. Mohou koordinátoři uh, mít pravomoc rozhodnout o valné většině pro takové případy do budoucna. Bylo by fajn, kdyby koordinátoři na tom mohli sami zapracovat a sami si určit. E, to je jasné, normálně tomu tak je a pokud jde ovšem o sporná rozhodnutí, tak poslední slovo má komise, je to pouze doporučení. Takže třeba, Robert, ale musíš mě poslouchat, když e, ti odpovídám když vám odpovídá. Musíte mě poslouchat. Tedy, běžně tomu tak je ale pokud jde o nějaké sporné rozhodnutí, tak mohou koordinátoři dát pouze doporučení, které se normálně akceptuje, ale pokud se neakceptuje, tak samozřejmě poslední dobo v demokratické situaci má potom celý výbor a proto se k tomu vrátíme v listopadu a rozhodneme o tom. Ano, normálně tomu tak je, pro mě je to také poprvé, že postupujeme jinak, ale tak to prostě vyplynulo ze situace. Ano, možná ještě dnes odpoledne. Čeky a Ismail, prosím, poslouchejte mě, je to důležité. Dnes odpoledne máme schůzi s národními parlamenty budeme mít eh, za hosty 35 poslanců z různých parlamentů. Ne, všechny národní parlamenty jsou zastoupeny, ale já prosím o tom, abychom jsme my se dostavili v hojném počtu. A z tohoto důvodu se nesetkáme zde, protože náš sál je malý, ale setkáme se v budově Jan, v budově 4Q2. A co se týče projevu protože ehm, poslanci z národních parlamentů k nám přijíždí pouze jednou za rok, tak vždy budou hovořit dva poslanci z národních parlamentů a potom jeden poslanec našeho parlamentu, což znamená, že řečnická doba je relativně krátká. Tak to nemůžeme pracovat. Ismaili, prosím. Je to důležité. Můžeme samozřejmě zkrátit naši řečnickou dobu, ale ne poslanců národních parlamentů. Oni tedy budou mo- moci mít dvě minuty, ale my jsme struč- zvyklí hovořit stručně, takže budeme hovořit pouze minutu, neboť nám jde o to dozvědět se, jak o těch věcech smýšlejí národní parlamenty. Děkuji. A dostáváme se k hlasování. Nejdříve balíček, který se týká výz. Prosím, zasuňte všichni své hlasovací karty. Nejdříve uděláme testovací hlasování. Zahajuji hlasování. Zdá se, že je vše v pořádku. Ano, všechno je v pořádku. Blahopřeji, pane van de Kampe. Jako vždy jsme čekali dlouho. Začneme tedy s Turing Visa. Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Není tomu tak. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Poznací návrh 5 pro. Promiňte, ten odpadá, takže šestka byla stažena. České tedy lingvistické povahy, takže to nebudeme, o tom nebudeme hlasovat. Sedmička byla stažena, pak tady máme ústní otázku. Je někdo je proti? Není tomu tak. Kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se schváleno. Osmi, devítka byla stažena, desítka také a není jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třináctka byla stažena. Čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Patnáctka byla stažena. Šestnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Recital se pozměnací návrh 2, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat elektronicky. Bude to závěrečné hlasování, Paule. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 ku 4. Bylo to tedy schváleno. Blahopřeji. A nyní budeme hlasovat o vízovém kodexu. Nejdříve kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak jsme u devatenáctky, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvacítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, dvacet jednička odpadá, čtyřka, kdo je pro, proti,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 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 byla stažena. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, strželi se, schváleno. 38 pro, proti, strželi se, schváleno. 9 a 39 pro, proti, strželi se, schváleno. 40 pro, proti, strželi se, schváleno. 41 pro, proti, strželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní eh, pozměňovací návrh, je někdo proti tomuto návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáctka odpadá. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Patnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmnáctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 ku dvěma, dva se zdrželi, schváleno, přeji. A nyní se dostáváme ke zprávě Maja Kilen o situaci ve Středomoří. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Potenciální návrh 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devatenáct a pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7. Po 5 se by měla mít česká, ale my jsme u sedmičky. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh 48 za vyhlasování. Končím hlasování. 19 pro 24 proti, 1 se zdržel. Zamítnuto. Kompromis 8, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Osmdesátka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ku 14 bylo to přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme? Dobrá, ověřujeme 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 ku 21 bylo to přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stovka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme dobrá. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 100. Zahajuji hlasování, Paule. Je to návrh číslo 100. Kdo je pro? Proti. Ano, mohu končit. 24 ku 19 tedy schváleno. Číslo 58 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Bylo to ale jasné. Vy jste si žertoval jste, nebo chcete ověřit? Nebyl to žert. Nevím, tedy kompromis jste na je pro, proti. Drželi jste. Hm, ještě jednou, bylo to málo rukou. Kdo je pro čtrnáctku? Proti? Drželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 k 18, takže přijato. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Jeden chybí, skončím hlasování. 34 ku 9, přijato, blahopřeji. Um 10 vor kommt Wir machen eine kurze Unterbrechung. Budeme mít krátkou přestávku, protože jsme odhlasovali rychleji, než jsme měli naplánováno. Protože mobilita nebyla, takže uh, uvidíme se za 10 minut ve tři čtvrtě.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 I think we can start. Myslím si, že můžeme začít. Ja, wir machen dann mit unserer Sitzung weiter. Budeme pokračovat v naší schůzi a vítám zde velmi srdečně Petra Baláše, kterého známe jako dlouhodobého koordinátora eh, pro koridor Paříž-Bratislava a nyní je koordinátorem pro středomorský Severomorsko-středomorský koridor a nyní bude prezentovat pracovní plán. My tady máme k dispozici 35 minut na představení vašich pracovních plánů a také na rozpravu, na otázky a odpovědi. Koordinátoři, tedy Petr Baláš, bude mít nyní 10 minut na svou prezentaci a pak otevřeme kolo otázek a odpovědí. Pracovní plány jste dostali e-mailem již před týdnem a i dnes v sále je máte k dispozici. Petře Baláši, Máte slovo. Děkuji. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové. Já jsem měl podat zprávu výboru TREN do konce května. Brusel nepřijímal lety, což dobře ilustrovalo problémy dopravy naší základně. Takže já jsem jednoduše posedával na letišti a nemohl jsem dorazit, takže to je mi líto, ale jsem rád, že tu mohu být a mohu vám říct něco o novém mandátu, který jsem dostal v minulém roce ohledně koridoru Severní moře Středomoří. Na úvod by několik charakteristik tohoto koridoru. Je to jedno z hlavních spojení severu a jihu od Glasgow, Edinburgh a Belfastu na severu, dále Cork v Irsku, až přes Paříž, Lille, Marseille, kde to končí, tento koridor. Kde ještě několik postranních vedlejších spojení Jak víte, tak se jedná i železniční napojení, letiště, mosty, silnice a jednoduše všechno, co souvisí eh, s přepravou cestujících a nákladní přepravou. Takže je to multimodální koridor. Několik čísel. Tento koridor představuje 40 všech eh, vnitřních vodních cest celkové sítě EU. 40 Z toho 44 přístavů. Je to hustě zabydlená oblast, máme tam několik přístavů a celkově 56 nákladové letecké dopravy. To je vysoká koncentrace. Tři z největších pěti letiš a čtyři z největších přístavů. Pochopitelně s tím souvisí několik kritických otázek. Přeshraniční spojení, kanály, sen, se na Evropa, eh, Gent, Brusel, Lucemburg, eh, železniční osa a vnitřní propojení jako mezinárodní gateway, propojení s mořem a huby pro vnitřní říční cesty. Interoperabilita to je náš hlavní problém a také elektrifikace. Tento koridor zahrnuje vysokorychlostní železnice a to jsme mezi Belgií, Lucemburkem nebo Bruselem, Lille a Paříží. Od minulého roku pracujeme na takovémto přístupu tomuto koridoru. Byl jsem asi na 30 misích v šesti členských státech od Irska, Spojeného království Beneluxu až Francii. A mohu vám říci, že jsem měl dialogy s ministry, jednal jsem také s jejich náměstky, poslanci a zainteresovanými stranami tak jsem otestoval všechny způsoby dopravy v různých částech eh, koridoru. Navštívil jsem Albert kanál a navigoval jsem z Gentu do Törnezenu prostřednictvím malých říčních cest a tak eh, jsem jezdil vysokorychlostními železničními spoji ve Francii, Spojeném království. Navštívili jsme Másla, Tetvy, mm, eh, eh, Rotterdam, Mülhus, železniční spoji a dokonce jsme letali vrtulníkem kolem vnitřních říčních koridorů, kde je možné vidět tento obrázek krásně ze vzduchu. Předložil jsem pracovní plán. Jak říkal pan Kramer, dostali jste ho e-mailem a dnes máme ilustrace v papírové podobě, kde vidíte také mapu a několik údajů o tomto koridoru. O co se nám jedná. Je to spolufinancování. Jsme teď eh, na prvním milníku během prvního roku naší práce jsme vytvořili tento pracovní plán, čili to je hlavní výsledek práce ze minulého roku. A byl jsem svědkem velmi dobré logistické podpory a hodně informací ze strany Evropské komise kdy eh, došlo k přímému kontaktu s radou ministrů dopravy. Také jsem byl na neformální schůzce ministrů eh, v Milánu a zároveň jsem měl možnost se sejít s několika konkrétními členy parlamentu. Další koordinátoři vám asi už řekli něco o fóru pro koridor. Je to organizace, která je velice pružná, vlastně založena v minulém roce, kdy první fórum se sešlo v dubnu v minulém roce se zástupci členských států a pak v červnu jsme připojili železnici, dále vnitřní vodní cesty a přístavy v druhém kole. Ve třetím kole jsem pak přizval na říjen zástupce regionu, silniční dopravy a zástupce letecké dopravy. A pak do prosince už jsme měli poměrně rozsáhlý okruh členů Zároveň tedy probíhalo zasedání forum pro koridor a zjistili jsme, že toto propojení Severní moře Středomoří je založen především na vodě. Voda zde sehrává nesmírně důležitou úlohu um, vodní cesty, železnice, s tím napojené silnice a podařilo se nám spolu s členskými státy vytvořit takzvanou pracovní skupinu pro vodní cesty. Doposud se sešla skupina třikrát, naposled před dvěma týdny a já jsem se účastníků ptal, zdali bychom měli zachovat tuto pracovní skupinu a oni se k tomu vyjádřili pozitivně. Chtěli by, aby ovšem měla nový obsah, aby od ad hoc se napojovaly další modality. Ale toto spojení eh, severní moře, středomoří eh, má silnou vazbu na vodní cesty a na přístavy. No a nyní něco k výsledku výzvy z roku 2014 1,6 miliardů eur bylo alokováno na tento koridor Severní moře Středomoří. Bylo předloženo 65 návrhů s tím, že se vyžádali 3,5 miliard příspěvků 15 návrhů nebylo doporučeno různými expertními skupinami, protože nesplnili kritéria. A teď ze zbývajících 40, zbývalo ještě 40 projektů, 34 návrhů bylo vybráno komisí s tím, že to představuje největší evropskou přidanou hodnotu. Pochopitelně z těch 34 je celkový na Klad 4,4 miliard euro a náš příspěvek je poměrně vysoký. Většina financí bylo alokováno právě pro vodní dopravu, jednalo se asi 80 Máme jeden ohromný projekt Sejna Skld a ještě další a pracujeme teď na dalším kolu výzvy, kde navrhujeme NRTMS, silnice, aby se uvolnily kapacity, pomohlo se členským státům a navýšila se přinaná hodnota pro členské státy. Děkuji, myslím, že můj čas vytržel a teď předám slovo vám. Děkuji vám mnohokrát, pane že Skutečně jste dodržel přesně čas. Takže zahujeme rozpravu jako první Ineš Jala Sender. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Baláši, za vaši zprávu, za vaše vysvětlení, které jste nám poskytl. A koridor Severní moře, Středozemní moře je skutečně velmi důležitý. Jde zejména o vodní cesty, o vnitrozemské vodní cesty. Měli jsme, máme teď k dispozici poslední výsledky, eh, výzvy k překládání návrhu a nyní jde o to, vybrat vhodné projekty, neboť to jsou projekty, které mají velkou potřebu financování. A pak zde máme onen známý kanál, který má být kanálem 21. století a pak tady propojení na Turín. To si myslím, že je asi nejdůležitější, protože já osobně se na to soustředím a Je třeba si také uvědomit, že a tady si vzpomínám na pan Henrikese, který se o to velmi zasazoval. Musíme se snažit tento koridor skutečně dobudovat. Konečná částka alokovaná pro tento koridor byla 1,6 miliard eur. Co se týče samotného kanálu, je to asi 1 miliarda eur. A Maximální vyše financování je 40%. Já se ptám, jak vypadá stávající situace ohledně tohoto kanálu, protože bych chtěla, aby ten kanál vznikl. Chtěla bych, aby byl dokončen a proto se ptám, co skutečně chcete konkrétně učinit v rámci eh, také multimodálních možností dopravy a jaké je tedy, jaký je časový harmonogram pro tento kanál. Děkuji. Děkuji a nyní Jens Nielsen. Já vám děkuji a děkuji také za to, že jste řešili tento mimořádně důležitý koridor. Ptali se i jiní koordinátoři na tuto otázku. Měli jsme společné jednání o koridorech a koridory jsou mimořádně důležité a důležité je také říci, že koridor, který koordinuje paní Treitman, eh, který propojuje Balt a Severní moře, abychom provedli společnou analýzu té oblasti, jíž koridor prochází. Takže ráda slyším, že máte v úmyslu eh, spolupracovat s paní Trajtmanovou a organizovat společné schůzky ve věci tohoto koridoru. Danke sehr. Děkuji. Dietrich Klun. Já vám děkuji, děkuji pane předsedo, a děkuji za prezentaci. 40% přístavů leží podél tohoto koridoru. Je to velký počet tedy a chci se zeptat. Slyšeli jsme návrhy na financování, víme odkud a víme, jaká je návratnost investic z evropského pohledu a já eh, pocházím z irské strany Korku, takže Dublin je mi blízký a doufám, že tam budou proudit nějaké finance. Eh, znamenalo by to, že se bude pracovat na realizaci plánu a ty projekty, které již byly rozhodnuty, jimž bylo přiděleno financování, tak doufejme, že v druhém kole, na které se soustředíme, se bude pokračovat a že se jim dostane obdobné podpory jako projektům předchozím a dospějeme ke zdárnému výsledku. Děkuji. Další řečnice. Další řečník. Děkuji. I já bych chtěl Eh, říci něco k této skupině koridorů a společnému eh, setkání. Jeden z koridorů končí ve Svinoustí v Polsku a já bych eh, řekl, že když se podíváme na tento koridor a přístav Ustad, na Baltu, tak ten má velkou kapacitu a může zpracovávat železniční dopravu. Je zde tedy přítomna celá eh, řada aspektů a je třeba povzbuzovat dopravu eh, nákladů po železnici, například tedy v Istadu. A Budeme investovat, doufejme, více do železniční dopravy, aby se zvýšila kapacita tohoto koridoru a také tím pádem odlehčíme přístavům. Debatu vedeme v tomto směru, zabýváme se stávajícími koridory a jejich prodloužením. Děkuji. Děkuji. Já mám také ještě dvě otázky, dvě kritické otázky a pak vám dám prostor pro odpovědi. Již 30 let zažívám, že sníme o tom, pokud bychom dobudovali vnitrozemské vodní cesty, že bychom mohli velký objem dopravy přesunout právě na lodní přepravu. Ale realita je ta, že za poslední 20 let podíl této dopravy v Evropě se snížil z 20% na 8%, i když investujeme mnoho peněz do projektů, například v Německu, co se týče nízko Dunajského kanálu. Tehdejší ministr dopravy říkal, že to je naprostý nesmysl od stavby babylonské věže. A kdybychom tehdy, kdybychom dosáhli toho, co tehdy bylo předpovídáno pro tento kanál, tak bychom byli ve velmi dobré situaci dnes. Já jakožto zelený poslanec jsem pro vnitrozemské vodní cesty jejich využívání. Pokud samozřejmě budou v pořádku emise a pokud se lodě přizpůsobí řekám. Proto se ptám, máte nějaký pořad kde, za posledních 30 let, kde byste mohli jasně konstatovat, že došlo ke zlepšení? A dále tam nějaký pozitivní příklad, kde se skutečně nabýšil objem lodní dopravy? nebo můžete jmenovat nějaká opatření, která jste přijali a které právě vedly k tomu, že se navýšil objekt dopravy po lodích. Já bych vám mohl tady jmenovat takovéto projekty v oblasti železnice, několik, mnoho projektů v oblasti silnice, ale co se týče lodní dopravy, tady mi to chybí. Neustále opakujeme, že když dobudeme vodní cesty, že se velký objem přepravy přesune, ale zatím žádné výsledky nevidím. Takže máte slovo. Thank you very much for the questions. Uh... Mnohokrát děkuji za dotazy. Senesko. Ano, to je skutečně významný projekt, který byl dostatečně propagován a prezentován právě Francii valonskou a vlámskou vládou společně jakožto dobrý příklad spolupráce mezi členskými státy. Někdy ovšem máme dilema, zdali členské státy spojují projekty pod jednou střechou, anebo zdali my bychom se měli zaměřit na propojenost a vzájemný dopad projektů. To je učebnicový příklad eh, iniciativy členských států, jak spojit několik projektů. A my bychom se dneska mohli podrozdělit na několik projektů menších. A díky evropskému duchu a díky uh, Valonsku a Andrum jsme mohli podepsat několik dohod. Protože není to pouze na komisi, na ostatních, eh, jak povzbuzovat společná řešení. Oni to dělají sami. Takže máme skutečně jeden veliký projekt, který zabírá velký zdroj financování. Jde to podle plánu, jde to podle našich přání a očekování. Znamená to různé eh, modální posuny. To znamená, že bychom na scéně mohli navigovat až k Paříži a podívat se na propojení za pomocí silničních a železničních terminálů. Otázka ovšem zní, zdali zdali to skutečně využívá všech možností intermodality. V tomto kon- koridorovém projektu máme možnosti intermodality napojené a skutečně využité. Ale co to konkrétně znamená? Znamená to navýšenou kapacitu nebo přechody Můžeme se podívat na poměr tohoto typu dopravy na začátku a pak se můžeme pokusit odpovědět na otázku pana Kramera. Zdali nám to skutečně pomáhá. A já jsem měl zkušenosti z minulosti. Pochopitelně, my se zaměřujeme na kapacitu a na propojení ženských států, ale to samo o, o sobě neznamená větší přepravu. Větší přístav, zvýšení mostů přes vodní cesty to samo o sobě neznamená větší objem přepravy. Proto se snažíme zapojit zainteresované strany do našeho fóra, abychom zjistili jejich eh, motivace. A jejich motivace je většinou jednoduchá. Jedná se o cenu. Souvisí to s určitými cenovými kalkulacemi. Musíme mít kapacitu. Ale jakmile ji máme, jaká bude komparativní cena, jaká je analýza, jaké srovnání, ze strany podnikatelské, přepravců a dopravců, zdali by šli cestou vodních cest, dejme tomu, a pak pochopitelně máme tuto propojitelnost. Určitě znáte ty vnitřní vodní toky a jejich problémy. Někdy chybí pár metrů pro propojení velkého přístavu s železniční trasou, ale pak máte různé podniky, různé společnosti, různé zájmy. A myslím si, že ta kapacita je v pořádku. My investujeme do rozšíření kapacity různými způsoby ale pak je třeba komparativně to srovnat, nezapomínat na faktor eh, času a pak na jednu věc, která mi je velmi blízká a to je otázka životního prostředí, čili najít to nejlepší možné řešení. Ano, mám velmi úzkou spolupráci s Madame Kaufmann, pravidelně se setkáváme, eh, sejdeme se také s koordinátory na konci tohoto týdne, je to další koordinační seminář, a jedna z charakteristik charakteru tohoto koridoru Severní moře, Středomoří má, je ta propojitelnost na další koridory. Je to dobrý přístup z hlediska financování, ale tak či tak je to víceméně součást stejné sítě. Rýnskovský koridor a Balt vlastně v Nizozemí překračují náš koridor v Nizozemsku a Belgii, dále Atlantik v severní Francii, středomořský eh, v jižní Francii a je to tedy napojení na další čtyři koridory. Znamená pět koridorů celkově, což nás může přivést skutečně do vzdálených oblastí v Evropě. Spojené království a Irsko. Já jsem se o tom ještě nezmínil. Ty jsou totiž spojeny s přístupem Evropské sítě. A to je poprvé v dějinách. Paní Klund odpovídám na váš dotaz. Je to vlastně poprvé v dějinách, kdy jsme sem zapojili Spojené království a Irsko. Je to proces zájemného poznávání, řekl bych. Nese sebou určité těžkosti ale určitě pomáhá zapojit periferní regiony v Evropě. Já jsem nebyl pouze eh, v Korku, ale byl jsem i dál, abych zjistil, jak ta situace vypadá. A šel jsem trošku za mapu mého koridoru a navštívil jsem Wales, Severní Irsko, Skotsko až Dandy. A chtěl jsem zjistit, jaká by byla evropská přidaná hodnota, kde by bylo možné najít napojení na skutečně periferní místa. A to musí být výhodné pro ně, ale i pro Evropu. Je to velká výzva. Další členské státy, jako například Rakousko, mají zkušenost eh, s prací s evropskými institucemi. Vědí, jak vyplnit žádost, jak ji předložit a jak eh, na to tlačit. Spojené království a Irsko se učí eh, lepší komunikaci a my také zjišťujeme, jaké jsou specificity tohoto britského systému, kdo má na starosti co a tak dále. Prostě není to celkově jednoduchá záležitost. Ano, měli bychom určitě investovat více do železnic. Souhlasím s vámi. A zároveň e, spolu s vodními cestami. Takže toto napojení, tento přesun na e, ty e, vnitřní vodní cesty je právě jeden z parametrů multimodality. A to vždy s ohledem na otázku toho posledního úseku, posledních několika metrů či kilometrů. Otázku pana Kramera se vezmu sebou. Otázka zní, kde najdu nejlepší možný příklad nějakého zlepšení tím, že změníme nebo zlepšíme otázku těch dopravních typů. Jak a co podpořilo přechod z jednoho typu dopravy na jiný? Děkuji. Já eh, bych vám řekl pouze jednu věc. V roce 92, kdy jste vložili vnitřní propojení odkazu před Düsseldorf do Medmada, tam bylo denně, tam cestovalo 300 pasažérů. Německé dráhy to je chtěli uzavřít toto spojení, pak vlastně to lokální orgány převzaly, velmi dobře propojili ty jízdní řády a nyní tam jezdí 23 tisíc osob ani nezlepšili infrastrukturu. A já bych rád od vás slyšel takový dobrý příklad právě pro vnitrozemskou lodní přepravu. A máte velké výhodu vůči železnici, protože neplatíte za železniční úseky a také neplatíte daň z minerálních olejů, takže v tomto je eh, lodní přeprava zvýhodněna. Takže ještě máme trochu času, takže Ines Ayala Sender může položit ještě jednu otázku. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem neobdržela odpověď na svou otázku. Ten nejdražší projekt, který máme do roku 2020, je to asi jedna miliarda. Je to ještě dražší než spojení Lyon Turín tento kanál. A tento kanál, kolik má přesně kilometrů? Já bych chtěla vědět, kolik stojí tedy jeden kilometr tohoto kalánu, na který jsem se ptala, jak vypadá ten časový harmonogram, kdy tedy má je být ten kanál dokončen. To, to bych skutečně byla ráda, protože jsme tady již utratili uh, od roku 2014 na studii, studii 1 miliardu eur a další práce přípravné. A proto pře, pře, tedy chci skutečně vědět, co se s tím projektem stane, jak to s ním vypadá. Jsou tady jiné projekty, které ještě nedostaly ani třetinu toho, co má dostat tento nový kanál. A proto bych chtěla přesně vědět, kolik kilometrů je naplánováno, kolik bude stát jeden kilometr tohoto kanálu, jaký je časový harmonogram pro veškeré práce. Já bych, mě, skutečně ve mně to vyvolová velké obavy, protože ten projekt dostal již 1 miliard, 1 miliardu eur a my jsme v, v současné době v situaci, kdy musíme velmi šetřit. Předseda, děkuji. Prosím. Já se omlouvám, neodpověděl jsem na dobu realizace. Eh, Dohodli jsme se na časovém období 2017 až 2023. To je tedy časový rámec projektu. A pokud jde o kilometry, tak tady mohu říct, že to je 104. 104, myslím. Já vám napíšu eh, společně s panem Granmadem a upřesníme délku a další údaje, které máme k dispozici. Je velice důležité znát počet mostů a propojek a napojení na eh, námořní přístavy v eh, protože ty údaje o kilometrech sebou nesou mnohá další data. A částí odpovědi také je, že je jeden velký projekt, který jsme mohli rozdělit do projektů menší a pak bychom bývali měli vyšší počet eh, projektů eh, za menší částky. A já bych byl nakloněn eh, podpoře tohoto, eh, ale eh, je třeba eh, zaměřit se na intermodalitu a propojení evropských členských států. A poslední reakce na pana Kramera. Problém s kapacitou. My se často eh, dostáváme k tomu, co bylo dřív, slepice nebo eh, vejce. Zatím tam není žádná doprava, ale když otevřeme novou cestu, tak by to bylo jinak a proto musíme zkoumat dynamické modely a snažit se zjistit jejich dopady a máme k tomu eh, dobré zázemí, konzultanty najaté Evropskou komisí, kteří nám velmi pomáhají s otázkami tohoto druhu. A snažíme se tedy provést analýzy a zjišťování údajů a měření je to nejdůležitější, z čeho budeme vycházet. Děkuji mnohokrát za vaše informace, děkuji také za otázky a za odpovědi. Ty dvě Odpovědi dostaneme tedy písemně a samozřejmě je vám poskytneme. Pane Baláši, děkuji mnohokrát, jistě se znovu setkáme. Ja, wir kommen jetzt zum A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tady jde o koridor Rotterdam-Janov. Myslím si, že napříč všemi frakcemi se shodneme na to, že pro nás je to ten vůbec nejdůležitější evropský koridor. A proto jsme velice rádi, že je zde mezi námi Pavel Vojčechovský, evropský koordinátor pro tento, tedy Rýpsko-Alpský koridor. A jsem velmi napjatý, co se od vás dozvíme, uvidíme, za to bude pozitivní, či spíše méně pozitivní. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, velice rád se s vámi podělím o tyto informace. Je to ten nejdůležitější koridor. Jsem tady nováček, Začal jsem pracovat v Prématu v červnu. Eh, děkuji tedy mým předchůdcům za dosavadní práci. Eh, začal jsem v parlamentu v červnu a ten koridor je poměrně krátký má, týká se pěti členských států a je to jediný koridor, eh, který eh, prochází Švýcarskem, 22 eh, přístavy, eh, řadou eh, dopravních železničních terminálů a obsahuje silný prvek intermodality, o kterém hovořil pan Baláš. Je to tedy opravdu multimodální koridor s 54 vnitrozemskými vodními cestami, 44 silničními cestami a 4% železniční přepravy. Většina eh, přepravy probíhá mezi Belgií, Nizozemskem a, a Itálií. je to 83%. Samozřejmě zahrnuje železniční dopravu a pokud jde o osobní dopravu, tak 83% probíhá po silnici. E, je to tedy e, koridor rozpracovaný, e, který se dostal do různých eh, fází, už se zvažují o dopady na životní prostředí, hluk eh, eh, a další. Nyní proces práce koordinátorů tohoto koridoru Zatím jsme měli čtyři fóra ve věci tohoto koridoru, eh, zvýšili jsme počet účastníků, eh, účastní se eh, námořní eh, přístavy, přístavy, krajské orgány, dvě pracovní skupiny máme, jedna se zabývá vnitrozemskými cestami a také se eh, konalo několik evropských setkání. S vámi jsem se setkal s mnohými a děkuji vám za vaši spolupráci a podporu. Bylo to v Ana Palacio. Setkali jsme se v červnu v Rize a tam jsme prezentovali svou práci širšímu publiku. Když se dostaneme k těm hlavním výstupům, tak máte studii o koridoru, kterou připravili naši eh, konzultanti a Eh, máme také eh, technické mapy, které dokládají, že koridor eh, vyhovuje standardům TEN-T platným pro železnice, jako například elektrifikace železniční trati. A také máme seznam projektů, s nímž dále pracujeme, které chceme realizovat do roku 2030 a pracovní plán, který připravili koordinátoři v Ana Palacio. A tady Eh, jsme se dohodli na prioritách pracovního plánu. Za prvé eh, zlepšit schodu s požadavky TNT, hlavně v oblasti železnic. ERTMS musíme zapracovat, tam eh, máme schodu 10% a také ve vnitrozemských vodních cestách. A jak jsem již říkal, je to koridor velmi rozpracovaný, téměř celý byl elektrifikován a Eh, neschoda tam dosahuje 7%, 12% na železničních a vodní cesty eh, dosahují vysokého stupně schody, pokud jde o výšku eh, vodní hladiny, takže je to splavné, je ta cesta splavná, hlavní část koridoru je splavná. Dále pak eh, realizace velkých přeshraničních projektů mezi těmito třemi zeměmi, eh, Nizozemském, Německém a pak Německém a Švýcarském a Švýcarském a Itálií. Eh, třetí priorita data, eh, operativní řešení IRS, ITS, eh, infrastruktura. Čtvrtá eh, priorita snížení dopravy, snížení hluku a znečištění vzduchu a Dále pak udržování infrastruktury v dobrém stavu, hlavně silnic a vodních cest. A šestá priorita ERTMS podél koridoru. Sedmá priorita není na slajdu, ale je to dobrá spolupráce se všemi účastníky, eh, včetně provozovatelů železničních cest pro nákladní přepravu. Investiční potřeby 175 projekt projektů, včetně projektu s účastí Švýcarska na eh, rozvoj. Máme období do roku 2030 a investice se odhadují na 60 miliard eur. Některé větší projekty, jako projekt Bazilejský, napojení na Švýcarsko, Oberhausen a, a Miláno, to, to jsou důležité projekty seznam projektů, eh, povšimněte si toho, že eh, CF 1 jsme tam měli, to byly předem vybrané projekty v pěti různých oblastech a eh, máme různé seznamy těch 100 jednoho 175 projektů a toto je tedy jiný seznam a je to seznam dlouhý. 175 projektů a zaměřuje se především na jejich dokončení do roku 2030. A také máme zkrácený seznam přílohu CF, které, to jsou projekty do roku 2020. A tak ty, podívejme se na doporučené financování koridoru CF, tam vidíte seznam 55 eh, eh, všech požadovaných financí již bylo poskytnuto. Eh, vidíte tady to rozdělení. Vodní cesty jsou v modré, potom multimodální programování, koherent, fond soudržnosti a vidíte, že se plánuje Eh, financovat to z víceletých pracovních programů. Pokud jde o samotné eh, programy, eh, devět tedy částí bylo ustaveno. Většina z nich zahrnuje železnice. V modré vidíte Bazilej, Rotterdam, a Miláno Novara až na švýcarskou hranici a potom silniční doprava. Tam to je barva oranžová, Bazilej Antwerpy, Antwerpy, Rotterdam, Amsterdam. A také je zde několik projektů, v dalších místech, ale především to jsou inovace multimodality a vnitrozemských vodních cest, některé jejich části. Já vám velice děkuji za pozornost, děkuji za podporu a těším se na otázky. <clears throat> Velmi děkujeme, děkujeme také za vaši přednášku a první otázku položí Markus Pieper. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu koordinátorovi za přehled, který nám poskytl. Zdá se, že ten projekt je úspěšný. Přesně tak jsme si naši evropskou podporu představovali. Jsem rád, že to šlo do železnice. A nyní má otázka. První výběrové řízení, zdá se, proběhlo velice úspěšně. První výběrové řízení tohoto koridoru. Očekáváte nějaký potenciál pro druhé výběrové řízení a vidíte nějaké šance, co se týče vybavení prostředky a e, mám tím napisy konkrétní projekty. A další otázka se týká EFSI, tedy Fondu pro strategické investice. Vidíte nějaké možnosti, které by vyplývaly z tohoto fondu a které by mohly být v bezprostřední souvislosti s tímto koridorem. Má jež Evropská investiční banka nějaké nápady či národní státy? A třetí otázka, jak vy jako koordinátor vnímáte, protože vy jste takovým vlastně koordinátorem mezi všemi účastnými stranami, jak vnímáte spolupráci s národními vládami? funguje dobře, nebo tam vidíte nějaké překážky. Děkuji, děkuji. A jako další Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád chtěla poděkovat za veškeré informace, které jsme obdrželi od pana Vojčechovského. Vy jste převzal funkci po paní Palacio a ráda bych se dozvěděla nějaké kompletnější informace. Velmi mne zajímají ty nadefinované síle. Zdá se mi, že jsou velmi důležité. A to proto, že jsou součástí velké aktuální výzvy, a to je udržení infrastruktury. A proto bych ráda věděla, jak chcete dokončit právě tuto údržbu infrastruktury, jak to chcete financovat a jakým způsobem budete provádět toto financování. Financování na udržbu infrastruktury a potom koridor. Jde tedy od jihu na sever, prochází Švýcarskem. Já bych ráda věděla, jakým procentem se Evropa podílí na financování a jak to, jakým procentem se podílí na financování těch projektů, které probíhají ve Švédsku. A nyní ty seznamy, krátký a dlouhý seznam, tedy ten jeden to je do roku 2020, to máme nyní na stole, a pak tady máme cíle do roku 2030. A ráda bych se zeptala, jakým způsobem hodláte vytvář, vytvořit určitou koherenci mezi těma oběma seznamy. Byla taková debata, kdy jsme vytvářeli nástroje pro propojení Evropy, když jsme vytvářeli ty nové koridory, ty krátké trasy a dlouhé trasy. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte. Děkuji. Před 20 lety byla uzavřena smlouva z Lugána. A tento koridor žije hlavně tedy z toho propojení, které vede přes Alpy a Švýcarsko bylo ochotno vy, vbudovat dva tunely, Lečbrechtový, eh, tunel Lečbrecht a tunel Gotthard, který se otevře příští rok. Ten první tunel je hotový, ale k čemu bude ten tunel, když tam není propojení? Před 20 lety jsme uzavřeli smlouvu z Lugána a jak jsem se dozvěděl, na italské straně se toho mnoho neděje a na německé straně mezi Karlsruhe a Bazilejí potřebujeme 4 miliardy eur a v předminulém rozpočtu spolkové německé vlády tam bylo naplánováno na tento projekt 19 milionů, takže bychom potřebovali ještě 200 milionů, abychom vůbec dokázali naplnit ten rozpočet. Tedy to, co Švýcarsko dokázalo za 20 let a přitom tam eh, ta částka byla větší, ostatní zemi nedokážou. Podobně to vypadá také s propojením mezi Německem a Nizozemskem. Tam jsou také problémy. Jak se k tomu stavíte? Co s tím budeme dělat? Je to vlastně porušení smlouvy. A tento největší projekt, a to jsou eh, ty oba švýcarské tunely, jsou hotovy, takže bychom měli předpokládat, že celá věc bude fungovat, ale tak tomu nejí. Takže Švýcarsko zainvestovalo, eh, investice Švýcarska eh, nejsou rentabilní, evropské zatím také ne. Takže jak to vypadá? Například v Německu jsme se 15 let hádali o tom, zda budeme mít v Oppenburgu tunel či ne zda budeme mít nákladní dopravu přes město. Momentálně ta fáze plánovací je hotová, vyřešená, ale to hlavní rozhodnutí v Bundestagu ještě padl, nepadlo, to bude příští týden. Ale já se tedy znovu ptám, proč tedy se to, ode, se to děje po 20 letech, proč se k tomu nedošlo dřív, jaké je to konkrétní plánování, se ptám v Itálii a v Německu, jak to vypadá s tou trasou Bazile i Karlsruhe. Podle mě to ne stroskotá e, na penězích, stroskotá to na tom, že chybí politická vůle. Takže se vás ptám, jak vypadá situace a jak na to reagují členské státy. Uh, okay, thank you. Uh... Děkuji za tyto dotazy. Rozumím. A budu odpovídat anglicky. Můžete mluvit i polsky. Já vím, ale to by asi bylo komplikovanější, kdybyste si museli nasazovat sluchátka. Nejprve k tendru. a k té práci. Pochopitelně už jsme to naplánovali. Vy jste zmínili FC, také si vzpomínáte, že 3 miliardy šly z CF do FC, včetně 2,7 z TNT. Čili finance jsou omezené, a z, ty, z přílohy jedná Pochopitelně to, e, co se týká financování, tak v tomto případě je to asi třetina, ale konkrétně tady 55 všech projektů, které byly vyžádány, často kvůli naplnění projektu, stáří. Některé byly v pozdních fázích. Co se týče vsi, vy se ptáte na schůdnost komerční, protože mluvíme o tom, co je finančně schůdné. Před dvěma týdny jsem navštívil dálnici z Levenu do Zebruge a sešel jsem se s panem Vajtem, flámským ministrem dopravy a mluvili jsme o tomto projektu a to je právě první projekt, Evropské investiční banky a já jsem byl rád, že jsem se mohl podívat na toto, protože to může fungovat na základě toho, co navrhuje EFSI. Víte, že to bylo asi 1,3 bilionů, které byly předběžně alokovány EFSI a asi 2000 projektů 29 souviselo s dopravou. Takže to je asi třetina a já jsem viděl prezentaci některých z EAB a mohou citovat čísla asi 65 miliard, z toho 55 na dálnice, 3 miliardy na železnice, 17 miliard na nitrost zemské vodní cesty a dál ještě na přístavy si můžeme financovat mnohé. Otázka je, kolik toho máme. Co se týče času, pochopitelně jsou tady i poradní záležitosti a to souvisí také s plány personálního vybavení. A pokud jde o toto, o tento koridor, nemohu vám přesně říci, o co by mohlo jít, ale určitě je tam potenciál pro silnice a přístavy. To port. Pochopitelně, eh, pokud jde o národní podporu, domnívám se, že tak ta otázka zněla toho mám dobrý pocit, já jsem totiž předsedal příslušnému fóru a ta interakce v rámci fóra na mě dělala dobrý dojem. Vrátím se k otázce ohledně propojení Karlsruhe Bazilej. Mohu říci, že na toto téma bychom si asi měli podrobněji promluvit. Jsou to určité otázky, otázky problematické pokaždé, když dojde k navýšení kapacity, kdy vlaky mohou dostat až 250 km rychlosti, tak jsou tady problémy hlučnosti a tunelů. ta logistika je velká, ale je na členských státech, aby odvedli hlavní gro práce a financování na to je k dispozici. Těším se na vaší podporu od vás a pana Kramera. Otázka ohledně údržby. Údržbu financují členské státy všeobecně. Já jsem se sešel s některými, kteří často mluví o udržbě a jak to zapadá do logiky toho koridoru, ale skutečně se jedná o členské státy. Bylo o tom rozhodnuto už před nějakou dobou. Jsou tady dva seznamy koherence, mezi 175 a pak ten další seznam má 9 sekcí a jestli je to nějakým způsobem koherentní, určitě ano. Ale není tady přesné spárování. Jeden seznam je v příloze 1, schválen členskými státy a ten další je pouze indikativní nemá příslušnou legitimitu nebo statut. Seznam je vždy dobrý, protože nám jde o EFSI a půjde nám o novou finanční perspektivu. Musíme nadále pracovat na rozvoji projektu, nesmíme ztrácet setrvačnost přípravy projektu. Děkuji. Vielleicht noch eine Nachfrage. Možná jedna doplňující otázka. Ano, my víme, že členské sváty jsou odpovědné za údržbu, ale u tohoto konkrétního projektu existuje smlouva těch ostatních ne, tam máme pouze prohlášení o záměrech, které dělají členské státy společně s komisí a vždy je tam uvedeno, že to závisí na tom, kolik peněz dostanou. Ale v případě tohoto konkrétního tunelu přes Švýcarsko Existuje smlouva, která byla uzavřena před 20 lety a není dodržena. Jaké možnosti existují? Já bych vám mohl vyjmenovat mnoho projektů, kde je k dispozici dost peněz, ale tady v rámci toho konkrétního projektu existuje smlouva, ta byla porušena a já se ptám, jaké konkrétní možnosti má komise, aby tu smlouvu prosadila, protože všechny ty ostatní projekty, tam se jedná pouze o záměry, takže je možné říci, ano, my si to také přejeme, ale nemáme na to peníze jako členský stát. A tady je smlouva, smlouva mezi Itálii, Švýcarském, Německém, Nizozemském. A nebyla dodržena. Jaké možnosti tedy máte a proč jste nezásahli už před 15 lety, když jste viděli, že na té trase Karlsruhe Bazilej se vůbec nic neděje? Ehm, děkuji, chápu vaši podporu projektu. Vždyť jste o ní žádal, ano. Ano, žádal ale koordinátor koordinuje a také usnadňuje a já se spíše zabývám praktickými otázkami řešení. Nehovořím o úmluvách, smlouvách, to je tak trošku na vyšší úrovni. Já se snažím pochopit, co a kolik je potřeba a ten projekt byl číslo jedna na seznamu, eh, takže to je naše velká priorita. Otázka je, co můžeme podniknout dále, abychom tento projekt bazilejský podpořili a já eh, tady apeluji na švýcarskou stranu, je tady další eh, koridor, který prochází Švýcarskem. Švýcarsko je velice důležité a já nejprve spolupracuji s ministry z členských států a teprve potom se setkám se s představiteli Švýcarska. Nejde to naopak. Ines Ještě jedna otázka položí Ines Ayala Sender. Děkuji, děkuji. Co se týče toho, co jste právě řekl, pane Večechovský, chtěla bych se zeptat na jednu věc, a totiž zda těch 30 švýcarských projektů, jak vypadá uh, financování těchto projektů, protože v CEFu máme možnost, že se může programu účastnit třetí země. A co se týče té údržby, vy jste řekl, že je tady v kompetenci členských států, ale my jsme svědky jednoho problému, eh, můžu tady hovořit o své zemi, ale týká se to i dalších zemí, ty velké projekty. Vůbec, eh, eh, když se plánují, tak se nebere v úvahu, jaké právě bude mít náklady údržba pro dokončení, po dokončení projektu. Máme tedy v Evropě infrastruktury, a je třeba provádět jejich údržbu a jsme v jakémsi kritické situaci. A já se tedy ptám, máte nějakou konkrétní představu v rámci vašeho koridoru, jak bude vypadat ta údržba, má třeba nějaký pro, pilotní projekt, který by představil právě takový model, který by byl schopen analyzovat eh, situaci a poskytnout know-how pro to, aby pokud se plánují takovéto projekty, aby se již v té plánovací fázi do ní zahrnulo, zahrnula i ta možná údržba, jak si, jaké, jako si, jaké si další kritérium, které se týká budoucnosti, protože nyní jsme skutečně ve kritické fázi v Evropě, kdy bude údržba infrastruktury stát velké množství peněz. Proto se vás tedy ptám, jaký na to máte názor. Pokud jde o rozpočtová omezení a co již bylo rozhodnuto členskými státy o údržbě, tak k tomu mohu říci, že Můžeme v budoucnu toto zvážit, ale je to znovu na členských státech a na eh, projednání eh, pokynů ve věci ten tý, které by mohly obsáhnout údržbu. Jde tady o to, jak se na tu infrastrukturu díváme a o celkové náklady. Někdy vstupujeme do projektů, eh, které jsou ve špatném stavu a eh, přehlížíme celkové náklady projektů, na to zapomínáme a to je tedy jeden možný úhel pohledu. Uh, Eh, musíme změnit paradigma pohledu na projekty a přiblížit se také k té otázce udržby. Pokud jde o Švýcarsko a 30 švýcarských projektů, pak znovu říkám, že bych rád se Švýcarskem blízce spolupracoval na těchto projektech. Eh, a to, co jsem slyšel od Anny o své předchůdkyně a od komise, eh, Švýcaři jsou dobří partneři, podporují rozvoj, jsou vynikající, dobře spolupracují a já se na tu spolupráci se Švýcary těším. Ja, eh, das war der Bericht von Pavel. To byly informace od Pavla Vojčechovského o nejdůležitějším koridoru Rotterdam-Janov a nejpozději za půl roku, 2.7. příštího roku se opět setkáme a v té době již bude otevřen tunel Gotthard a já doufám, že nebudeme a, a e, opravdu mě sekretariát bude to 2.6., kdy bude otevřen Gotthard tunel Gotthard a doufám, že nebudeme muset čekat dalších 30 let, až se otevře kolidor Bazelka z druhé. A já jsem obdržel pozvání na otevření tohoto tunelu. Děkuji vám.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 I think we can start. Myslím si, že můžeme začít, prosím. Usaďte se. So, ich begrüße srdečně zde vítám v rámci našeho dalšího bodu na pořadu jednání ministra dopravy Lucemburska François Bauše, který je nyní předsedou rady, protože nyní máme období lucemburského předsednictví a on nás bude informovat o poslední schůzce ministrů dopravy. Jsme velice rádi, že zavítal mezi nás. Pane Bauši, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a děkuji vašemu výboru za pozvání, za příležitost zde vystoupit. Představím zde bilanci o neformálním a formálním zasedání Rady ministrů dopravy, které se konalo minulý týden. Ti, kteří byli přítomni, když jsem zde představovala priority našeho předsednictví, si možná vzpomenou, že v zásadě jsem optimista. Lucemburské předsednictví pokládá železniční balíček za důležitou prioritu. A někdo se mě tehdy zeptal, máte nějaký plán B, pokud by to nefungovalo, a já jsem odpověděl, že plán B je můj optimismus a můj optimismus zvítězil. A rada jednomyslně podpořila novou orientaci. Týkalo se to politického pilíře železničního balíčku, což je skutečně velmi potěšující informace. Ale musím také zdůraznit, že toto bylo výsledkem velice dlouhé práce. Celý rok jsme se na to připravovali, proběhlo mnoho bilaterálních jednání a diskusí na všech úrovních. Šlo nám o to zjistit, co přesně chtějí členské zemi, kde jsou jejich citlivá místa, neboť největším problém balíčku, který komise předložila, spočíval v tom, že se dotýkal lokálních a regionálních senzi, jaksi citlivostí a že je dostatečně nezohledňovala. Proto jsme se ještě jednou sešli na všech úrovních a snažili jsme se vypracovat skutečné kompromisy. Takovou podobu textu, která by lépe zohlednila lokální a regionální specifika. A právě tato práce nám umožnila dosáhnout potom na radě jednomyslnosti o směřování tohoto politického pilíře. A dříve než krátce zmíním ty nejdůležitější body, které do pilíře byly zahrnuty, které jsme tedy zahrnuli my do návrhu našeho předsednictví, rád bych předeslal, že nyní doufáme, že se nám podaří dosáhnout pokroku také v trialogu s parlamentem neboť skutečně před námi stojí obrovská šance na to dohodnout se na kompromisech. Proto tedy doufám, že v nejbližší době se nám podaří tuto záležitost dovést k úspěšnému konci i v trialogu. Dostávám se k prvnímu bodu našeho textu. V nařízení BSO zastáváme filozofii, kterou jsme využili i v našem návrhu. A bylo to přijato také již v prvním čtení parlamentu. Je tam řečeno, že je třeba co nejdříve pokročit s tímto pilířem. To říká parlament a my jsme se opřeli o filozofii, kterou přijímá a podporuje i parlament. Co tedy máme konkrétně v textu? Za prvé, co je ten hlavní nadřazený cíl? Jde o to, abychom podpořili železniční dopravu v celé Evropě. Žádný slepý liberalismus. Liberalizace je pouze nástroj, který chceme cíleně užívat, ale není to ten jediný nástroj, který bychom měli k dispozici. Máme i další možnosti, a jsou uvedeny v textu například eh, možnost eh, přímého přidělování, která dříve neexistovala, respektive dříve v textu se neobjevovala. Tímto způsobem můžeme lépe zohlednit eh, místní a regionální specifika. Například zadávání veřejných zakázek a přímé přidělování. To je vlastně výjimka z toho pravidla vypisování veřejných zacházek. To přímé předělování, tady se opíráme o první čtení eh, parlamentu. Dále. První pravidlo. Toto pravidlo bylo obsaženo již v návrhu komise. Je to ta klauzule o bagatelách, tedy to jsou ty velmi malé zakázky. A pak máme další pravidlo, což je návrh, který byl předložen předsednictvím, a to je pravidlo, které se týká principu výkonnosti. Jedná se o dopravní sítě, kde jsou zadávány malé, velice komplikované zakázky, které mají být realizovány. Jsou to velmi malé, ale velmi komplikované záměry a pokud bychom, i když tedy budeme pracovat s výkonnostními ukazateli, tak abychom něco takového mohli přímo přidělit, je třeba eh, vždy dokázat, že například se zlepšila přes, přesnost spojení a že došlo k řadě, celé řadě dalších zlepšení, tak abychom měli transparentnost těchto smluv. Co to znamená? Takováto smlouva musí být předložena komisi, aby mohla být zveřejněna, aby všichni mohli vidět, co se tedy v takovéto smlouvě navrhuje a je třeba jednoznačně dokázat, že se tím kvalita zlepší. A třetí výjimka, ta byla již v první podobě textu, to jsou naléhavá opatření. To jsou tedy vypokyny pro to, co je třeba dělat v situaci nouze. Vše se rozhoduje na národní úrovni a také je to na národní úrovni kontrolováno. Komise zde nemá žádné rozhodovací ani monitorovací pravomoci, je pouze spravována o plánech členských zemí. To je tedy systém, který rovněž zajišťuje i právní jistotu v této oblasti novém železničním balíčku jsme prodloužili lhůty, neboť jsme viděli, že investice, o které se jedná, jsou skutečně velice velké a proto potřebujeme velké přechodné období. Dále správné řízení a správná zpráva. Tady první cíl spočívá v tom, abychom odstranili veškerou formu diskriminace mezi jednotlivými poskytovateli a vyhnuli se tomu, že se budou infrastruktury přenášet na provozovatele, k tomu dříve docházelo a byly to situace, které vedly ke problémům, protože vlastně existoval dvojí mandát. O tom jsme diskutovali velice dlouho, to již v prvním čtení, to bylo velmi detailně prodiskutováno zde v parlamentu. Dvojí mandáty mohou vést k tomu, že vede ke přijímání diskriminujících rozhodnutí nebo se přenáší eh, pravomoci určitým operátorům, kteří pak mají výhodu vůči ostatním poskytovatelům. Pokud není možné prokázat střed zájmu, tak to problematické není. Potřebujeme i v této oblasti více finanční transparentnosti a víme, že regulační orgány to CERE budou muset monitorovat, neboť právě tyto orgány mají nutné nástroje pro kontrolu národních podniků. Nikomu nevnucujeme žádné změny. Ovšem, potřebujeme absolutní finanční transparentnost možnostmi kontrol a sankcí, které mohou eh, být potom příslušnými orgány uděleny. Eh, hotové struktury ty jsou přípustné, eh, dále ty oddělené holdingy a vertikálně integrované podniky, toto vše je možné. Je to jedno, pouze je důležité dodržovat pravidla finanční transparentnosti a pravidla, která se týkají střetu zájmu. Tato pravidla se musí dodržovat vždy a všude za jakékoliv situace. Také zásada volného přístupu k sítím pro všechny operátory byla potvrzena. A také propojení k nařízení PSO. takto můžeme mít v železničním sektoru skutečné zlepšení. A je třeba si uvědomit, že v této oblasti už máme dobré výsledky a myslím si, že náš text je solidní text, pomocí kterého se nám podaří silně vylepšit kvalitu v oblasti železnice. A ještě jedno poselství, přím, které bych přímo směřoval vůči parlamentu. Rovnováha, který jsme dosáhli, je velice citlivá a nechci vám skrývat, že do posledního okamžiku Rada velice intenzivně o textu diskutovala. A i uvnitř Rady skutečně probíhaly velice silné diskuse, čemuž bývá zřídka kdy a proto jsme do, se dohodli takto na tom kompromisu, rozhodli jsme se, že ten balíček již znovu rozvazovat nebudeme. Je to prostě celý balíček, celkový kompromis. A bylo velice komplikované tento kompromis vyjednat. A druhá věc, o které bych rád hovořil, pouze stručně, to je diskuse o Bílé knize. Všechny členské země, a to je velmi důležité, potvrdili orientaci z roku 2011. Pouze jsme zvolili možná nové eh, klíčové oblasti. Zdůraznili jsme ty oblasti, kde výsledky byly stále ještě příliš slabé, slabé například COP21. Měli bychom ještě více snížit emise CO2 v oblasti dopravy v roce 2030. Neboť doposud docházelo v oblasti dopravy právě k opaku. Emise CO2 v dopravní oblasti se neustále zvyšovaly a potom musíme se pokusit zavést účinnější opatření tak, abychom našich cílů skutečně dokázali. Ta diskuze probíhala velmi pozitivně, to bych rád podotkl. Diskutovali jsme s mnoha členskými zeměmi a Pokusíme se výsledek diskuse schrnout a pak ho předložíme komisi. Jak jsem řekl již během mého úvodního projevu, my jako lucemburské předsednictví hodláme těsně spolupracovat s vaším zpravodajem panem van de Kampem. V červnu jste schválili svou zprávu o hodnocení polovního období a během příštích týdnů bychom mohli, myslím, vyjednávání opět zahájit. Máme dvě oblasti, o kterých můžeme diskutovat a myslím, že to bude velmi zajímavé. A ještě jedna poznámka o neformální radě, která probí. To byla první rada, která se zabývala jízdním kolem jako způsobem dopravy, cyklistikou. Myslím si, že to bylo velice úspěšné. Více než dvě třetiny členských států byly zastoupeny na této neformální radě, byly zastoupeny na nejvyšší úrovni, tedy buď ministrem nebo náměstkem. A prohlášení, které bylo přijato rovněž jednomyslně, bylo, myslím, velice pozitivně přijato. Také jsem informoval neformální radu o formální radě, což tedy znamená, že neformální rada potvrdila prohlášení formální rady. Na neformální radě probíhaly skutečně velice zajímavé diskuse. Právě tedy o jízdních kolech jakožto způsobu dopravy, a který jsme, a stanovili jsme si vlastně jízdní kole jako jednu z nových priorit. A i komise se cítí povinná se tomuto tématu věnovat dále na úrovni komise, což je, myslím, velmi pozitivní výsledek. Jde nám o to přistupovat rovným způsobem ke všem způsobům dopravy. A pak tady máme zejména ty měkké způsoby dopravy, ve kterých se skýtá, skrývá skutečně obrovský potenciál. Děkuji vám za pozornost. Předseda, děkuji taky za vaši skvělou přednášku. Eh, byla velmi obsažná, myslím. A nejdříve bych zahájil kolo koordinátorů. O slovo se přihlásilo mnoho poslanců, takže vidíte, že ten zájem je nejenom na radě, ale také zde v Evropském parlamentu jako první Van de Kamp. Pane předsedo, děkuji. Nemáme tady nizozemské tlumočení, což je tedy pro eh, lucemburského ministra škoda, protože musíme o holandštinu dbát. <clears throat> Nicméně dnes vystoupíme anglicky. Za prvé chci poděkovat panu ministrovi za jeho informace a za druhé mu chci gratulovat za ten přístup, který zaujal k politickému pilíři čtvrtého železničního balíčku. Velká italská země nezvládla, malá země Lotyšsko nezvládlo, ale vévoda Lucemburský a jeho pracovníci to zvládli. A samozřejmě to je e, velice dobrá chvíle pro připomenutí těchto faktů. Celý den pracujeme velice tvrdě eh, na různých eh, materiálech a je třeba věnovat pozornost našim úspěchům a vašemu úspěchu především. Neoficiálně, pane předsedo, eh, chci říci, že budeme mít oficiální trialog 29. října ve Štrasburku. Já vím, že vy to zatím nevíte, ale my jsme se eh, rozhodli, tedy bez vás samozřejmě. A potom zahájíme eh, paralelní trialogy 11. listopadu. Budeme se zabývat tedy s pilířem práva, PISO a harmonizace účtů. A pak uvidíme, jak to budeme zvládat. Problém rozdělení mezi železnicí a infra je jedním z bodů, kterými se parlament bude zabývat a musíme eh, se k tomu postavit správně. My v Evropě máme malé železniční společnosti a pak také společnosti velké eh, které si přitahují velkou část naší pozornosti. Diplomatičtěji to vyjádřit neumím. A nyní Bílá kniha. Děkuji vám velice za informace o Bílé knize. Já plně souhlasím, pane předsedo, s radou a s komisí, že není potřeba absolvovat znovu ten byrokratický proces jako v loňském roce. Musíme vyvodit závěry z naší zprávy a podívat se na to, jak ji praktickým způsobem zvládnou a paní Bulc bude k dispozici k této práci. Musí musíme se zaměřit na obsah, na budoucnost, eh, ne na ty eh, byrokratické procesy a obnovu všeho od roku 2011. Samozřejmě, pane předsedo, COP21 je pro odvětví dopravy důležitý. Souhlasím s panem ministrem i s vámi, eh, což jsou takové střední, zelené politické strany, které zastupujete, ale jak my říkáme v holandštině, Eh, musíme, eh, kola se musí točit musíme také hledět do budoucnosti. Máme lepší technické možnosti, především v oblasti emisí, ale také musíme vydělávat peníze a já doufám, že vy, pane ministře, až se zúčastníte COP21, tak tu hospodářskou část dopravy eh, v diskusích podpoříte nejenom eh, ta ideální řešení, kterých není možné dosáhnout. Děkuji vám. I já vám děkuji a mohu vám říci, že že já jsem přesvědčen, my oba jsme přesvědčeni, že v budoucnu eh, můžeme ušetřit eh, klima a podpořit mobilitu. Je to jasné, když se podíváme na hospodářská odvětví, tak říkáme, samozřejmě je to velice důležité, ale také e, takové selhání jako Volkswagen nebudeme akceptovat. Doufám, že souhlasíte i s tím. Ano, vy se teď chováte jako předseda, to už je lepší, ano, ano. E, ale vy jste mě vyprovokoval, já jsem vám musel takto odpovědět. A nyní prosím, Alessin. Sí, já Alejastender, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasím, nejdříve bych ovšem chtěla poděkovat panu ministrovi za jeho přednášku. Jsme přesvědčeni o tom, že tento železniční balíček bude úspěšný a věříme, že i ten technický pilíř bude fungovat, ale samozřejmě nemůže fungovat bez politického pilíře. Jsme vám velice vděční za tu dohodu na politickém pilíři. Jsme rádi, zejména protože vaše předsednictví mělo spíše takový zdrženlivý postoj původně, ale nyní se to tedy změnilo. A jsme také rádi za váš postoj ohledně malých izolovaných možností. Myslím si, že lucemburské předsednictví vedlo skutečně velmi dobrou práci. Děkuji také vašim službám, kteří, které od samého počátku také projevovali stejný optimismus jako vy. Je pravda, že navzdory tomu, co řekli koordinátoři, zdá se, že bychom měli plně rozvinout oba dva pilíře. Já si myslím, že toto úsilí se vyplatí a že jsme schopni pokročit v obou dvou pilířích. A ještě děkuji za to, že v případě povinností veřejné služby jste se přiblížili naší filozofii, filozofii parlamentu. My máme velký zájem na to, abychom udrželi kapacity členských států, abychom je zachovali. Týká se to určitých sítí, které mají svá specifika. Co se týče toho správního pilíře, jsem velmi ráda, že to vidíte takto pozitivně. Jak víte, my v parlamentu jsme se tomu věnovali i v minulosti. A musíme si uvědomit, že byly podniky železniční, které měly různá poslání Já si myslím, že my všichni asi shodneme na tom, že by bylo dobré mít více transparentnosti. Já doufám, že v dialogu se nám podaří pokročit. V případě, zejména v případě těch vertikálně integrovaných holdingů jsou zde aspekty, které mají svá specifika v různých zemích, také v mé ale přesto si myslím, že by bylo vhodné mít více transparentnosti. Často eh, požadujeme transparentnost pro ostatní, ale neaplikujeme ji v našem vlastním případě. Co se týče pracujících a e, odborů, tak pro ně je transparentnost vždy k užitku. Já jsem tedy zvědavá na to, co se nakonec stane s těmi holdingy. A ráda bych také vám poděkovala za vaše úsilí. Zdá se mi, že v oblasti dopravy Myslím, na tom nejsme dobře, co se týče veřejného smýšlení. Je tady zejména otázka znečišťování. Naše doprava dostatě neaplikuje veškeré, veškerý technologický pokrok, který již existuje. O, jistý pokrok tady byl, ale my jsme to nedokázali komunikovat. Já často říkám zástupcům združení, že bychom například měli být schopni, no mám na mysli například průmyslový sektor, který je velkým spotřebitelem dopravy, A tady jsme dokázali vytvořit trh s emisemi. A my na druhé straně jako doprava. My tedy máme tu nálepku, že jsme ti nejhorší znečišťovatele, alespoň tak si to veřejnost myslí. Říkal jste, že jste optimista. Ano, snažíme se, snažíme se v oblasti dopravy, vyvíjíme velké úsilí, ale na druhou stranu se mi zdá, že určité věci doprava pokročila, například s ohledem na modalitu, technologie a inovace. Myslím si, že jsme procházeli, že jsme schopni se aktualizovat. A doprava je něco, co používá každý, každý den. Myslím si, že bychom se měli snažit tedy zlepšit vnímání dopravy na veřejnosti. A co se týče kol, jízdní kola, ve městech, jako je mé, probíhaly velké diskuze ohledně jízdních kol. Pan Krámer řekl, že je zde také otázka přílby pokud by tady nebyla povinnost nosit přílbu, tak by vlastně to pro mnohé bylo levnější a možná by více lidí využívalo jízdní kolo. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento projev a dobré výsledky, k tomu se ještě dostaneme. Solidarita s panem Výběrem, já mám nestlumočení z litevštiny, ale z důvodu solidarity budu mluvit anglicky otázky a doufám, že během vašeho předsednictví se nám také dostane zemského tlumočení. Myslím si, že je velice úspěšné, že jste vyřešili tyto věci v pilířích ohledně governance. My už jsme řekli, jak budeme pokračovat. Souhlasíme s zrychlením procesu navíc, ale se nemyslím, že by to bylo jednoduché jako v konfliktu zájmů, v takovýchto balíčcích. Chce parlament mít velice precizní text, ale chceme to dobře dojednat s rozumným výsledkem. K otázce cyklistiky. Myslím si, že je velmi dobré, že jste převzali tuto prioritu. Je to jedna z priorit tohoto výboru důvodu Michaela Kramera. Je, myslím si, že je to jeho celoživotní priorita. Ale pochopitelně jsou tady určité problémy související také se subsidiaritou. My máme s infrastrukturou, pro infrastrukturu cyklistickou problém mezi městskými oblastmi. E, Jsou tam určitá místa, kam nikdo nechce investovat peníze mezi členskými státy, takže jak e, si myslíte, že by bylo možné lépe financovat části cyklistických stezek ve větších příměstských oblastech, tam, kde hustota obyvatel není tak veliká. K otázce Volkswagenu. Myslím si, že jste to snad projednávali neformálně. Můžete nám říci, jaké další kroky budou pokračovat, protože nejedného o nějaké potenciální případy s trestním postihem, ale otázka zní, jak by se měla rychle měnit legislativa s rozšířením určitých požadavků. Možná, že to můžete rozvést. A poslední věc, formálně jste to neprojednávali na poslední radě, o sociálních otázkách, ale my jsme v této věci aktivní v otázce dotázky. Jak si myslí, jaká si myslíte, že je pozice rady? My řešíme otázky se sociálním dumpingem a sociální politikou, aby to byl komunitární přístup v dopravním sektoru. Co o této věci čekáte? Děkuji a nyní Gesine Meissner. Smíte mluvit německy. Děkuji. Jinak bych mluvila anglicky. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Nejdříve, prosím, omluvte mne, že jsem tady nebyla na začátku. Měla jsem důležité hlasování ve výboru pro zaměstnanost. Šlo tam o stanisko k přístavnímu balíčku, což je věc velmi důležitá i pro náš výbor. Bylo to velmi dlouhé hlasování, protože jsem bohužel nemohla vyslechnout vaše slova, ale jsem velmi ráda, že jste zde mezi námi. Já vám blahopřeji, blahopřeji vám za to, že jste dokázali takto sjednotit radu v postoji ke čtvrtému železničnímu balíčku. Řekli to již všichni, ale já to ještě jednou musím říct, protože jsme všichni měli pocit, že už to vůbec nepůjde. Hádali jsme se o tom, za tady oddělíme politickou část od technické části protože nutně balíček pro Evropu potřebujeme a já si myslím, že je to skutečně díky vašemu diplomatickému umu, že se vám povedlo takto radu sjednotit. A to je třeba zdůraznit. Je to výborné, že se nám podařilo tedy dosáhnout pokroku v politickém pilíři díky vám. Ještě jednou vám za to děkuji. Nebudu hovořit příliš dlouho, protože jsem bohužel nemohla naslouchat vašim slovům, ale nyní ještě ke kopu 21. Ano, je to správné, že na to všichni myslíme. Proběhlo již mnoho klimatických konferencí, téměř s nulovými výsledky. Víme, že ale nyní je třeba konečně něco udělat, na něčem se dohodnout, vidím to stejně jako v Van de Kamp. Nesmíme zapomínat na hospodářské aspekty. Michal Krámer se momentálně nemůže bránit, ale já jsem také pro další eh, nákladní vozy kvůli klimatu, protože skutečně podle studií mohou být ekologicky smysluplné, ale nebudu to tady rozvádět nebo budu mít spor s panem předsedou. Jízdní kola, to je také velice dobrá voda, nejenom ta elektrická kola, ale i další. Je důležité se na to soustředit protože je to nejenom ekologický způsob dopravy, ale navíc zábavný a je to něco, co udržuje občany fit. A pak je třeba se soustředit na vnitrozemské vodní cesty. Někde se na ně velmi zapomíná, možná proto, že ne všude v Evropě existují. My na seberu eh, jim přikládáme velký význam. A poslední věc, eh, Volkswagen. Tady si myslím, že ty driving emission test eh, musí být uplatňovány i hned, jak budou k dispozici. My jako parlament se za to budeme velmi zasahovat. Ehm, při našem dalším říjnovém zasedání ve Štrasburku to znovu zdůrazníme a tady by bylo dobré, kdybyste vy mohl tak nějak na radě se snažit to také jak si více protlačit. Nevím, jak to bude možné, ale bylo by to dobré. Děkuji. Nyní Maja Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset ministerille. Děkuji, děkuji také velmi panu ministrovi a jeho týmu za skutečně úspěšné uzavření jednání na, o politickém plíži čtvrtého železničního balíčku. Rád bych se zeptal na jednu věc. Jaký postoj zaujaly členské státy ohledně těch dlouhodobých smluv, které mají existovat v oblasti dlouhých tras. Týká se to onoho přechodného období. Co byste k tomu mohl říci? Byla tam nějaká vymezení, vypracovali jste určité definice, například jak dlouho vůbec může platit takováto smlouva. Mám tím na mysli ty smlouvy, které již existují. doprava, růst, zaměstnanost, ekonomický rozvoj. Co se týče těchto hesel, bych rád, aby lucemburské předsednictví i nadále neomylně se zasazovalo o tato klíčová témata, stejně tak, jako se zasadilo o balíček. Potenciál zde je, ale není dobře využíván. A tím mám na mysli ten nový potenciál růstu a zaměstnanosti to vše samozřejmě neexistuje v nějakém vákuu. Ale pokud budeme odpovědně využívat naše zdroje, tak můžeme i v oblasti dopravy vytvořit růst a nová pracovní místa, což nutně potřebujeme zejména v dopravní oblasti, ale využíváno to není. Stále slýcháme, že není možné učinit nic, že to je příliš velká výzva, ale já jsem toho názoru, že tady možnosti jsou, že máme dobré možnosti v Evropě. Právě v této oblasti máme možnosti inovací, které jsou k dispozici. A já doufám, že vy jako malý aktér, ale jako aktér s mnoha znalostmi i v této oblasti budete aktivní i nadále. Jak jsem již zjistil během našeho během prvního setkání, já doufám, že budete mít dost síly vždy, když budete vést jednání. Děkuji a nyní Karima Deli. Merci, monsieur le président, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Srdečně vás zde vítám. Je pro nás velkou ctí, že vás můžeme přivítat zde u nás na výboru. Nejdříve bych vám eh, chtěla říct, že poslední schůzka ministrů byla jakousi premiérou, totiž v tom smyslu, že jste konečně zaznělo slovo jízdní kolo. To je neuvěřitelné v Evropě. Samozřejmě jízdní kolo je důležité v rámci boje proti změně klimatu, ale že se konečně uznalo, že kola jsou velice užitečná jak pro zdraví občanů, tak pro kvalitu ovzduší a že tímto způsobem lze vytvářet i nová pracovní místa, to je úžasné. Nyní eh, předvečer schůzky COP21, konference, která bude velice důležitá, je toto vaše prohlášení skutečně velmi žádoucí, vítáme ho velmi. A nyní půjde o to, abychom skutečně měli vážně myšlenou evropskou politiku pro jízdní kola. Já doufám, že to vidíte stejně jako já, že to budete vidět stejným způsobem, až já předložím svou zprávu, která se týká udržitelné městské mobility, Nebo dnes nejde o to, abychom spochybňovali subsidiary, subsidiary, subsidiaritu, jak je nám často vytýkáno. Jde o to, abychom vyvinuli skutečně vážnou evropskou politiku, pravou evropskou politiku pro nástroje, které budou ku prospěchu našemu zdraví, také planetě a budou prospěšné i pro ekonomiku. Ale samozřejmě je jasné, že změnu klimatu nevyřešíme pouze pomocí využívání jízdních kol. Je třeba zohlednit i to, že od doby kyotského protokolu doprava stále více narůstá, nyní je to víc než 30%. A otázka je, jak, jak se nám podaří změnit typy dopravy. Mám tím na mysli zejména přesun dopravy ze silnice na železnici a na vodní cestě, jaké politiky a nástroje k tomu potřebujeme. A nyní se dostávám eh, ke skandálu s dýzlovými motory, tedy Volkswagen. To, co se tam odehrává, je skutečně neuvěřitelné. Paní komisařka minulý týden na plenárním zasedání ve Strasburku přišla a reagovala na naše otázky a bylo to velice bylo to takové velké rozčarování, to, co řekla, protože řekla, že členské státy budou mít manévrovací prostor, aby mohly učinit, co chtějí a komise, že to pak bude kontrolovat. A netýká se to pouze Volkswagenu, Týká se to i dalších výrobců, tedy opět se tady otevírá otázka kontroly testů a myslím si, že my bychom tady měli vyvnout jistý nátlak. Evropská komise a také rada by měla konečně říci, že je třeba s takovýmto přístupem skoncovat. Není možné, eh, aby lidé i nadále získávali pocit od výrobců, že diesel je skvělý způsob motoru a že má nízkou spotřebu a nízké emise. Tak to prostě není. A já bych chtěla podotknout, že jsme to vlastně věděli již dlouhou dobu. Minimálně od roku 2014 to byla Rada pro čistou dopravu, která Mezinárodní rada pro čistou dopravu předložila studie, které jasně dokazovaly, že se podvádí a nikdo na to nezareagoval a proto doufám, že lucemburské předsednictví se této důležité otázce bude věnovat a mám tím na mysli nejenom testy těch aut, ale také to, že je třeba se zvážit, podle jakového časového harmonogramu chceme změnit eh, naše výrobu automobilů tak, abychom v budoucnu měli lepší a čistší auta. Co se týče železničního balíčku, tady jde skutečně o to, že budeme mít harmoniz, zharmonizovaný železnič, zharmonizovanou železniční dopravu, že budeme mít železniční dopravu, která by měla být atraktivnější než silniční doprava a jde o Doufám, že tedy členské státy se tohoto cíle nevzdají, když v této oblasti jednají velmi váhavě. A také doufám, že ministři budou vyvíjet nátlak na členské státy, tak aby se členské státy konečně dohodly, neboť je jasné, že technický pilíř bez politického fungovat nemůže. A ráda bych nadnesla ještě další pěkné téma, totiž nové formy mobility. V městském prodoru máme tady eh, mnoho dalších způsobů dopravy, například Uber a Google Car. Já bych byla ráda, aby i tyto otázky byly řešeny legislativně. Myslím si, že Uber není pouze technologicky nový způsob služby, ale je to dopravní služba. A proto by náš výbor i předsednictví rady se mělo zabývat i těmito věcmi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A není George Pach. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí a potěšením, že já jako Lucemburčan mohu zde na výboru přivítat lucemburského ministra dopravy a poděkovat jemu a celému jeho týmu za úspěch, kterého dosáhl při práci na čtvrtém železničním balíčku, jak to již podotkl Vim. Pře- za minulého předsednictví to nebylo běžné takto. Ale navzdory tomu říci, chci říci, že Lotyšsko odvedlo dobrou práci, to bychom měli uvítat. Vám se podařilo vnést jakousi stabilitu do této oblasti a po 20 letech, které já jsem zažil, po 20 letech strukturálních reform a nejistot, je momentálně pro železniční sektor, myslím, velmi důležité to, že tyto reformy budou zavedeny. Oni budou konečně vědět, na čem jsou a konečně mohou vsadit na růst a zpět si znovu dobí ty části na trhu, které ztratili v minulé době. A je jasné, že třeba se soustředit na zákazníka a na kvalitu a na ta výkonnostní kritéria. To, myslím, i my jako parlament jsme zakotvili v našem textu. Já se tedy těším na trialog a doufám, že i v rámci trialog GU odvedeme dobou práci a dospějeme k dohodě. A pak ta další věci, sociální aspekty, ještě tady padlo, vy jste na to nezareagoval z mé strany pár slov k tomuto tématu. My, jakožto výbor pro dopravu, jsme měli velice jasnou představu o tom, co se učiní když smlouva již nebude obnovena? Co se stane s personálem? Myslím si, že měli bychom pro tuto situaci mít jasnou, jasný postoj z naší strany, aby zaměstnanci přesně věděli, co se tedy v takovém případě stane. Tolik k železničnímu balíčku a nyní ke skandálu těch zmanipulovaných testů, emisních testů. Ano, můžeme to označit jako skandál Volkswagenu či jako podvod. Myslím si, že je vhodné použít co možná nejtvrdších slov, ale na rozdíl od Kadimy tady nechci diabolizovat dýzlový motor. Na jedné straně máme podvod, ale na druhé straně máme možnost mít čistější dýzlové motory a tomu bychom se měli věnovat. Rád bych ještě podotkl, že my jako parlament jsme se již před dvěma, třemi lety vyslovili pro testy, aby byly všeobecně zavedeny tresty, které jsou eh, skutečně odpovídají realitě a také, abychom měli celoevropské kontrolní orgány, nebo tady v tom spočívá vlastně celý ten problém, že komise není dostatečně rozhodná, to se jasně projevilo a členské státy v podstatě blokují celoevropské kontrolní orgány, které by byly nezávislé a blokují ty kontroly, které by se skutečně zakládaly na reálné situaci, na reálném provozu. Proto si myslím, že by rád od vás věděl, jaká atmosféra nyní na radě pracuje. Je ráda ochotná v této věci pokročit? Předseda, děkuji. Já jsem zařadil i sám sebe na seznam řečníkům a pak bude mít prostor pan Bauš pro odpovědí. Ines, já bych s tebou tady polemizoval. Dopravní sektor není na pranýři. Všichni si na to stěžují. Dopravní sektor je kritizován proto, protože je v Evropské unii jediným sektorem, kdy od roku 90 emise se nesnížily, ale naopak se navýšily. To je jediný sektor. Proč? Protože nebral vážně svůj vlastní úkol. Auta jsou čím dál tím větší, těžší a mají více emisí. A pak ještě docházelo k tomu, že ty emise byly překrašlovány a v podstatě ty hodnoty již nemají s realitou vůbec nic společného. U oxidu dusíku u dýzlových motorů se ty normy překračují skutečně zásadním způsobem a já nevěřím, že se to týká pouze Volkswagenu. Chci tedy říct, že průmysl v této době vůbec nebral vážně ten úkol, který měl. Jedno číslo. Tehdy průmysl samozřejmě také kritizoval ty prahové hodnoty, že to nedokážou, ale v průmyslu od roku 90 se snížily emise o 32% a za stejné období v dopravě ty emise se zvýšily o 28%. Pokud v oblasti dopravy nic neuděláme, tak ty miliardové investice do, do ostatních sektorů nebudou mít vůbec žádný význam. Již pouze samotná auta by mohly snížit emise o 25%, pokud by využívali materiály, které již na trhu existují. Toto vše je možné i bez podvádění a měli to zavést již dávno. Proto se musíme soustředit na dopravu. Ne protože bychom ji neměli rádi. Já pouze říkám, vždy si říkám, že chci zajistit mobilitu, ale proto, že doprava již 25 nechápe, že má možnosti něco udělat. A další věc, tady se vracím k jízdnímu kolu. I ten ekonomický faktor, víme, ty si to zmiňoval. 50% nákladní dopravy ve městech v Evropě by mohlo být nahrazeno jak, nákladními jízdními koly, ale ty nemají podporu, ty nedostávají žádnou podporu, nebo ty elektronická eh, jízdní kola. A tady se skrývá obrovský potenciál, jak snížit emice a přesto zajistit to, že tady bude uh, pokrytá distribuce a dále železniční balíček. Tady mě zajímá reciprocita. Já jsem naprosto proto přímé zadávání nezávislé na velikosti. Já pocházím z Berlína, tam máme komunální podnik, který dostává přímé zadávání, ale oni mm, e, nejsou hráči na trhu a to je v pořádku, ale pokud někdo chce být hráčem na trhu, tak doma se musí vystavit o konkurenci. Není možné, že doma dostávám přímé zadávání a mnoho peněz a pak někde jinde předkládám výhodnou nábytku, eh, promiňte, nabídku. To je jasná věc. A další věc, George eh, o tom hovořil, ano, to, aby ten personál převzali pokud dojde k ukončení smlouvy. Ale také důležité je to, aby se převzali například vozidla. Když si někdo koupí e, vozidla, která trvají 30-40 let a na smlouvu na 14 let, co potom s tím? Je třeba to přejmout. Například v Hanoveru tady máme dobrý příklad. Ale zatím eh, by to bylo tak, že tedy personál se přežít musí, ale ty vozy ne, takže pozor na to, tyto věci se netýkají pouze sociálních aspektů, jsou to také ekonomické aspekty a mne by zajímalo, jak se o tom diskutovali na radě. Takže prosím, nyní máte ještě dostatek času pro mnoho odpovědí. Děkuji vám mnohokrát za tento přístup, za způsob, jakým jste přivítali železniční balíček. To mě naplňuje optimismem do budoucna. Myslím si, že je důležité, abychom to sfinalizovali v trialogu co nejdříve. Dovolte mi se vrátit k některým věcem. Nejprve taková připomínka. Víte, já se nechci zapojovat do parlamentní záležitosti, ale myslím si, že je dobré, že tady máme určité lhuty pro zahájení procesu, protože nám to dá energii pro celou záležitost. Ale podívejme se na sociální aspekt. Jistě, že tato věc padla během jednání. Jednalo se o náklady na pracovní sílu, my jsme ale nenašli dostatečný koncensus, abychom nějaké doložky sociální zahrnovali do textu. Tady byly určité mm, výhrady členských států a proto lucemburské předsednictví předložilo kompromisní text, kde se nám to ale nepodařilo do textu zapojit. To samé platí o reciprocitě, protože zase Padla tady eh, ta věc, nicméně v pracovních skupinách eh, jsme nezaznamenali většinu pro zajištění tohoto aspektu, ale to jsou asi věci, na kterých bychom mohli pracovat během triologu. Teď už je na parlamentu, aby hráli vlastní uh, hru. Neznamená to, že máte uh, lepší sérii v ruce, ale aspoň, že máte určitou míru flexibility. Pokud jde o transparentnost, tak ano, na to také došlo. Pokud jde o transparentnost, ten text je dostatečně precizní. Podle mě jsou tady určitá pravidla ohledně finančních toků, Některé členské státy ovšem těžko budou polikat takto hořkou pilulku. Víte, ono to nešlo tak daleko jako původní text komise. Ten původní text asi zacházel až příliš daleko, ale tento kompromis teď celý problém řeší a myslím, že do velké míry tu situaci zlepšuje. Doprava a emise CO2. Tak k tomu je několik věcí. Zcela souhlasím s panem Van de Kampem, který říká, že nesmíme zapomínat na ekonomický potenciál. Já jsem dokonce zašel o něco dál. Včera jsem byl pozván stavební firmou, nechci jmenovat, nechci dávat žádnou publicitu. Víte, ten Volkswagen je nešťastný pro Evropu, tento případ. Protože také na úrovni Evropské unie Vzhledem technologii jsme se nedostali na úroveň, která by nám umožnila snížit emise, ale a pořád jsme na tom lépe než zbytek světa. Ale zase děku, díky Volkswagenu jsme se dostali na, do defensivní situace a my se s ním musíme snažit dostat. Pokud se podíváme, dejme tomu, na Čínu, jako 21 tak tam bude úplně něco jiného. Tam největší problém je pochopitelně znečištění ovzduší. S tím souvisí problém průmyslového sektoru, uhelného ohřevu a také růst v automobilové vybavenosti v hlavních městských centrech proto to znečištění u nich je tak strašné, je to ohromně problematické, čínské obyvatelstvo si je vědomo tohoto problému. Čínský novinář, novinářka vlastně natočila takový zajímavý film, který je teď na YouTube. Unikl e, z působnosti politické cenzury v Číně. A myslím si, ale že v Číně se situace prudce změní, budou se dožadovat technologií, které budou řešit tento problém. Takže jinými slovy, největší světový trh pro automobily, což je Čína, teď bude posilovat poptávku po čistých automobilech. A o co tady jde? No o ekonomiku. Takže škoda, že tady nebyly nátlaky dříve pro výrobu efektivnějších, méně znečišťujících vozů, protože to by udělalo z našeho automobilového sektoru něco eh, konkurence schopnějšího. Takže je to ekonomická otázka související s COP21, protože Kyoto nepodepsali ani Indie, ani Čína. Toto je úplně nová situace, kdyby abychom měli dojít na podpis protokolu v Paříži, to by nám umožnilo najít větší vyváženost. Myslím, že to je skutečně dobrá příležitost. Byla by to dobrá příležitost pro evropský uh, průmyslový sektor, mohli bychom přejít na nové trhy, technologií, která bude efektivnější. No a zase zpět k Volkswagenu. E, my jsme pochopitelně o tom mluvili během poslední rady. E, pozvali jsme komisaře pro hospodářskou soutěž a dali jsme se na ty emise a testy. Německý ministr to řekl dokonce veřejně a řekl, tak a teď na to skutečně musíme tlačit. Musíme protlačit ten balíček co nejdříve. A komisář uváděl, Rada se bude snažit všechno finalizovat do konce října, takže to je dobrá věc, protože eh, získáme reálnější pohled na věc než do posud. To ovšem nebude konec. Musíme se chopit příležitosti, kterou teď máme k dispozici, technologie za tímto účelem existuje. Musíme jít směrem, kde můžeme získat podíl na trhu, kde budou také hrát roli členské státy, protože právě na úrovni členských států budeme řešit technologii a další formy otázky spojené se spalovacími motory, na, na vodíkový pohon. A to jsou všechno příležitosti pro nás. A diesel pochopitelně během období přechodu bude hrát svou roli. diesel může být daleko čistší. Nicméně jsou tady přístupy, které nezohlednili dnešní konstruktéři. Nevíme proč, ale během tohoto období budeme muset zajistit, že budeme využívat nejlepších a nejčistších technologií. Je tady ohromný potenciál. A já si myslím, že ho můžeme využít, když se k tomu postavíme inteligentně. Kolo a helmy. Tady podporu pozici Michala Kramera. Myslím si, že je tady rozdíl mezi cyklisty, kteří jezdí na kole den co den, a mezi těmi nedělními cyklisty, kteří jezdí na horských kolech v přírodě. Já si myslím, že ve městě to může být na úrovni doporučení. Určitě je tady velká výhoda pro všechny dostat lidi na kola. Já si nemyslím, že tady nějaká přiměřenost mezi rizikem a výhodou v městském kontextu nebo nedostatkem přitažlivosti jízdního kola. Úspěšné jsou naopak země, kde je to povinné. Austrálie nebo některá města ve Spojených státech já myslím, že je to trošku jiné v případě dětí do 12 let. Já si myslím osobně, že by to mělo být povinné pro děti, protože děti nejsou tak odpovědné jako dospělí a jsou pochopitelně trošku zranitelnější. Kolo je jeden z ze způsobu dopravy. Celou situaci tím pochopitelně nezlepšíme, ale určitě v rámci mobility je to fajn. V mobilitě jde především o mix, o sloučení několika typů dopravy tak, aby se všechno dostalo na stejnou úroveň a lidé si pak mohli vybrat. Jde o to, že propagujeme možnost multimodality a to je věc, na kterou musíme vždy při investicích myslet. Nesmíme si myslet, že jeden způsob dopravy nám všechno vyřeší. Děkuji. Já, damit vám vám. Tímto jsme dospěli ke konci naší dopravy a ještě dvě informace z mé strany. Včera jsme se dohodli na tom, že co možná nejrychleji chceme prodiskutovat eh, i tu politickou část, říká pan předseda, abychom mohli obojí potom spojit. Takže já jsem tolerantně, říkám, že je dobré, že už máte na to termín a že jste tady veřejně řekl, že se to nebude odhrávat, že tedy nezaostáváte, takže já Vin van de Kampovi na rozdíl od kritických slov děkuji. A další věc. V Lotyšsku se podařilo poslední den dokončit technickou část. To byl obrovský výkon proto bych tady vůbec nechtěl říkat, že Lucembursko to dělá dobře. Jistě Lucembursko to dělá dobře, ale Lotyšsko to dělalo taky dobře. A na ta negativa se soustředit nechci. Já jsem tady v tom učitela, vždy zúraznuju to dobré. A třetí věc z mé strany, všichni jste děkovali Lucembursku a blahopřáli jste mu za to, že to dokázalo. Já jako předseda výboru bych si rád připojil k těmto gratulacím. Děkuji, děkuji za to, že jste to dokázali a když jsme o tom naposledy diskutovali, tak šlo o plán B a my jako výbor jsme měli úkol udržet ten balíček pohromadě. Tuto strategii jsme zastávali do samotného konce, i mne se ptali na plán B a já jsem také, aniž bych tě předtím slyšel, řekl, že jsem optimista, protože jsem si vzpomněl, že první prezident Spolkové republiky Německo, Theodor Heuss, jednou říkal, je jediné co je špatné a z čeho nic nevzroste a nevzejde, je prostě pesimismus. Proto děkuji za tvůj optimismus, děkuji za vaše úsilí, za tvé úsilí, i za úsilí tvého týmu. Děkuji mnohokrát, že jste tady byli a že jste nám poskytli veškeré informace. Ještě jedno slovo. Pokud dovolím, budou to dvě slova. To první, ano, můj tým, tomu se děkuji, děkuji mnoho, neustále za dobrou spolupráci, ale chtěl bych zdůraznit, že nejenom úspěch lotyčského předsednictví, který nám dovolil se plně eh, soustředit na ten politickou díl, na tu politickou část, ale chtěla bych říci, že tady máme holandského kolega tady vepředu, ty dva, kteří s námi spolupracovali velmi úzce a mělo by to být takýmsi příkladem, že ta, ta skupina trojpředsednictví, ta trojskupina dobře fungovala, měli jsme dobré výsledky, Velmi jsme koordinovali své postoje s Lotyši a také s holandskými kolegy se budeme koordinovat, až převezmou předsednictví 1. ledna. To je, myslím, důležitý předpoklad pro to, aby jsme dokázali věci jak si posunout směrem před. Tímto jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Ještě jednou děkuji lucemburskému předsednictví, že zavítalo mezi nás.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 So we can start our last point. Takže můžeme zahájit náš poslední bod. To je prezentace plánovaného opatření v rámci prováděcího aktu. So, ich komme nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je prezentace plánovacího opatř- plánovaného opatření komise v oblasti TEN-T. Komise eh, nedávnem informovala parlament, že připravuje akt přenesené pravomoci v tom smyslu, aby přizpůsobila síť TNT, týká se to sítě v západním, na západním Balkáně v Norsku a na Islandě cítí v těchto zemích. Jak jsem již předesla, je velmi důležité, aby náš výbor kontroloval to, jak komise vykonává své pravomoci, které na ní byly i parlamentem přeneseny. Chci, abychom přímo sledovali přípravu takovýchto opatření a chceme také, abychom mohli včas říci komisi, co se nám líbí, či nejde se měla možnost zapracovat náš názor. Uh, a zohlednit ho ještě předtím, než při, přijme akt přenesené pravomoci. My jsme si tehdy prosadili jako parlament, že bez našeho souhlasu nebude akt přenesené pravomoci. Proto dávám nyní slovo zástupci komise a on nás bude informovat o tom, jak tedy vypadá příprava tohoto aktu v přenesené pravomoci. Pane Vajter, se máte slovo a jsme rádi, že jste zavítal mezi nás. Pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové, děkuji vám za tu možnost vysvětlit vám tento proces eh, přijímání aktu přenesené pravomoci. Jak víte, eh, připravovali se pokyny TNT v letech 2012 až 13 a v roce 2013 eh, došly jednomyslné schody téměř a nařízení vstoupilo v platnost v prosinci 2013. Ustanovení, která zde byla předvídána, eh, dávají možnost přijímat akt přenesené pravomoci na rozšíření TNT do sousedních zemí <clears throat> s tím, že to jsou indikativní mapy a byly tam vloženy na základě dohody na vysoké úrovni. V prvních měsících eh, života tohoto nařízení eh, akt přenesené pravomoci zahrnul eh, tyto mapy východního partnerství a nyní dva roky po eh, té, co vstoupilo nařízení v platnost, přicházíme s návrhem aktu přenesené pravomoci, které již bylo Olivierem Onidym několikrát oznámeno eh, v ryze na setkání ministrů západního Balkánu. My jste tedy obeznámeni s tímto návrhem a já chci, aby panovala naprostá jasnost mezi členy eh, tohoto výboru. A podívejme se proto na něj. Já budu hovořit o dvou rozdílných otázkách, o západním Balkánu a Islandu a Norsku. Západní Balkán eh, byla dosažena dohoda na vysoké úrovni koncem srpna letošního roku mezi premiéry šesti západobalkánských zemí a premiéry Eh, několika členských států EU. Eh, celé to spustila kancléřka Merklova v Berlíně loňského roku a v letošním roce eh, se pokračovalo ve Vídni a v příštím roce se setkáme v Paříži. Dohoda na nejvyšší vysoké úrovni se zabývá mapou a já ještě musím říci, že Norsko a Island musí nařízení o TNT transponovat do své legislativy a e, v říjnu, koncem října se e, setkáme a e, přenesou nařízení do vnitrostátního práva. Hm. Jsem velice rád, že vám mohu předložit dnes výsledky. Podívejme se na ty výsledky na dalších slajdech. Prosím, další slide, mapy. Tady na tomto slajdu vidíte mapu vpravo je dnešní situace nařízení ten tý vlevo. Vidíte mapu, kterou bychom chtěli zavést do nařízení ten tý prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. Jaký je rozdíl mezi pravou a levou stranou? E, není to tak důležitý rozdíl. Vlevo jsou linie, e, které jsou e, silné na místo tedy tenké čáry. Západní Balkán ta šestka se dohodla na tom, že dá prioritu eh, té klíčové síti dopravní, nemění se nic eh, na Connecting Europe Facility nástroji, eh, jenom se tady zdůrazňuje důležitost nařízení, ten tý a členské státy se dohodly, že tak chtějí učinit s se záměrem soustředit investice, které jsou k dispozici pro tuto klíčovou síť. Mají k dispozici několik nástrojů, národní investice, IPA, předvstupní nástroj a také západobalkánský investiční nástroj, který mají k dispozici proces eh, je velice plodný eh, a nechceme eh, vyplýtvat peníze na malé projekty, které by nebyly ku prospěchu EU a západobalkánským zemím. Na dalším slajdu vidíte eh, další mapy. V červeném je silniční síť a v tam vpravo na mapě vidíme dnešní situaci eh, v nařízení TNT a vlevo to, co bude zavedeno prostřednictvím aktu při přenesené pravomoci a tam je identifikována klíčová síť. A nyní námořní, ne, vidíme tady vod, vodní dopravu. Tady není žádný rozdíl v mapách, protože ta síť již byla v minulosti určena jako klíčová. Chci zdůraznit jako poslední bod eh, k té západobalkánské šestce, že byla použita stejná metodika pro identifikaci klíčové dopravní sítě. Začínáme od hlavních měst, eh, potom k velkým osídleným oblastem, přístavům a Eh, d, d, datum realizace do roku 2030, čili dohodli ke stejné, dospěli ke stejné dohodě, ale pro nás a naše rozpočtové účely je to indikativní, ale metodika byla tatáž a perspektiva byla tatáž. To je důležité pro kolegy z Digineer, kteří mají peníze z IPA a ze západobalkánského investičního nástroje. Je to tedy užitečný krok, který učiníme na základě této dohody na vysoké úrovni mezi eh, premiéry a komisí a externími službami. Druhá část, pane předsedo, velice stručně, protože zde není tolik věcí k diskusi. Máme mapy pro Island a Norsko v eh, ten tý pokynech, eh, včetně klíčových sítí, ale když je nyní eh, převádíme do aký společným rozhodnutím komise, tak eh, se díváme na to, zda je všechno statisticky a věcně v pořádku. A když se podíváme na další slide, zjistili jsme, že u Islandu jsme museli výjmout eh, jedno letiště a jeden námořní přístav jenom ze statistických důvodů. A pokud jde o Norsko, tak jsme museli odstranit dva přístavy, vložit jiné dva přístavy, aktualizovat jména, protože u dvou přístavů se název změnil a přidat dvě letiště jsme museli a jedno silniční spojení eh, které v roce 2030 podle norských úřadů by tam nebylo, čili jsme ho vyňali. Eh, a to, to je tedy poměrně jasné. A jaké budou další kroky? My jsme eh, jednali s dalšími službami komise, máme vnitřní postup, jak víte, a chci vysvětlit, že jsme se setkali s odborníkem z parlamentu a rady a eh, navrhnou přijetí tohoto dokumentu, doufejme, do konce října. Bude to tedy největší pravděpodobností začátek listopadu. My budeme Evropský parlament informovat a vy budete mít eh, právo eh, odsouhlasit tento akt přenesené pravomoci nebo neodsouhlasit. Ano, tak toto je současná situace a chceme v prosinci informovat eh, výbor TNT o tomto aktu přenesené pravomoci. Pane předsedo, také jsme se zabývali dalšími sousedními zeměmi, které si přáli totež. Nemáme žádnou mapu oblast středozemí, nemáme žádné klíčové sítě pro východní partnerství, pro Turecko, tady práce probíhá a ve spolupráci s výborem budeme vás informovat i o vývoji v roce 2016. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Marinescu. Um, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je velice dobrý návrh a že je zapotřebí rozšířit sítě na západní Balkán. Mám tady dvě poznámky. Za prvé, na mapě eh, je propojení Paračin. Je to na hranici mezi srbskou Řeckem a Bulharskem a vy tam do té bulharské mapy musíte zahrnout spojení vidinu a toho eh, přechodu příslušného, protože když se podíváte, tak to spojení mezi západním Balkon, Balkánem a e, sousedními státy je v pořádku, ale tady toto propojení chybí. Druhá otázka se týká projektů, které již byly identifikovány. Já si myslím e, a vím, že je to obtížné, je to šest zemí, jedna miliarda, určitě není jednoduché. E, pracovat s projekty, ale na mapě vidíme, že ty projekty jsou roztroušeny na celém území. Je třeba ty projekty skoordinovat a, a i s národními projekty, takže musíme mít nějaké masterplány, hlavní plány i se, se sousedními zeměmi, koordinované z evropské perspektivy, takže Eh, z toho eh, pak vyplyne velký užitek i pro Evropskou unii. Eh, hovořili jsme o Turecku a co východní část Evropy, Moldávie, Ukrajina, tam nebylo nic řečeno k této části. Děkuji, nyní má slovo Ismail Ertuk. Já jsem udělal chybu, promiň, měl si hovořit jako první, protože jsi zpravodajem. To je naprosto v pořádku. Děkuji mnohokrát, pane Reuterse, že jste mezi námi, že jste nás informoval o transevropských dopravních sítích z první ruky, z velmi dobrého zdroje. Je dobré, že jsme se dozvěděli, co se právě odehrává. Je to po druhé, kdy se vidíme, naše spolupráce je velmi důležitá a důležité je, abychom dokázali transevropské dopravní sítě i rozšířit na celou Evropu a pod to spadají samozřejmě i země západního Balkánu, Island a Norsko. To je, myslím, dobré. Přistoupili jste k tomu dobrým způsobem. Překvapuje mě, že to tak dobře dopadlo s členskými státy, že ta spolupráce byla takto dobrá. Říká se, že musíme v budoucnu pracovat i na našem východním partnerství. Cíl je jasný. Musíme se snažit nejenom v EU, ale i mimo EU zavést standard, který nám umožní v dohledném době za prvé snížit emise CO2, za druhé Eh, umožnit proud tok dopravy a za třetí umožnit interoperabilitu, což je důležité právě eh, z tohoto důležité jsou stejné standardy ve všech členských státech. A já si myslím, že toto je možná ta nejlepší možná legislativa, kterou alespoň v naší oblasti komise kdy navrhla. A já jsem tedy rád, že mám tuto spolupráci, těším se na další období na to, jak budou vypadat různá rozhodnutí, další rozhodnutí v oblasti aktu přenosené pravomoci. Děkuji jako další Ines Ayala Sender. Děkuji. Také já děkuji za informace, které jste nám poskytl, tak abychom měli dobrý obrázek o posledním vývoji v této oblasti, znamená na západním Balkáně. Chtěla bych se zeptat na následující věc. Počítali jste s podporou Bulharska. Vy jste říkal, že existovala dohoda mezi německou kancléřkou a rakouským kancléřem. A já se ptám, co se tedy děje na těch hranicích. Existují nějaké další dohody a to jak na úrovni silniční, tak na úrovni železniční dopravy. Bylo by vhodné, aby existovaly kontakty, aby veškeré členské státy a státy, který se to týká, zejména ty státy na hranici, v takovýto dialog vstoupili. Není možné, aby dialog probíhal pouze mezi Rakouskem a Německem. A druhá otázka, to se týká Islandu a Norska. Tady vím, že existuje taková komplexní síť A ráda bych věděla v tomto ohledu, jaké dopady toto může mít ve finanční oblasti. Byly zavedeny různé změny v rámci té komplexní sítě. A jaký dopad to tedy bude mít na finance? A dále hovoříme tady o nových výběrových řízeních pro projekty. Jaké nové tendry se plánují? Bude to v prosinci, nebo to bude až na jaře, nebo v lednu? Děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je důležité to nechat schválit a to z důvodu budoucích projektů a jejich eh, financování bez těchto map, bez těchto způsobů financování to nebude. Nejdůležitější je to právě pro západní Balkán, kromě Bosny, jsou to všechno kandidátské země, které mají za sousedy členy EU a bez těchto zemí není možné mít plně fungující síť. A také doprava a infrastruktura by mohly být skutečně užitečné pro celou ekonomiku a pro stabilitu, protože v nedávné minulosti toto byl právě největší problém. A investice do těchto koridorů je víceméně investicí do evropské ekonomiky a do stability do budoucna, abych byl tak, takový poetický v tomto smyslu. Zároveň bych požádal o rozvedení finanční stránky. Eh, souhlasím s kolegou Marinesku, že by mělo dojít k lepší koordinaci mezi financováním projektů. A pak ještě jedna věc. Jaká je strategie Evropské komise k marketingu? Mám na mysli viditelnost financování těchto projektů infrastruktury. Dejme tomu, můžete vyvodit eh, některé závěry ze South Stream, protože eh, Rusové skutečně zpropagovali tuto záležitost velmi dobře a domnívám se, že je důležité, aby Evropská unie měla také dobrou marketingovou strategii. Tolik má otázka. Děkuji a nyní Gesine Meissner. Děkuji. Jednak si myslím, že je dobré, že nyní budeme mít v Norsku a na Islandě a také na západním Balkáně tento koncepci, protože ta je dobrá. Myslím si, na tom jsme se shodli všichni napříč skupinami, že ten T byl skutečně dobrá věc, že se to daří a je to důležité a proto je důležité, abychom to měli i na západním Balkáně. I ten přístup té komplexní sítě, to se mi líbí. A co se týče financování, samozřejmě to není přímo EU, jsou to třetí státy, které leží v našem sousedství a které se chtějí také stát členskými zeměmi. Takže se vás ptám, jak nejlépe zajistit o financování a jak se nejlépe koordinovat s vládami těchto států a jsou do toho zapojeni také koordináři, koordinátoři jednotlivých koridorů, ti mají své úkoly, vždy v rámci svého vlastního koridoru odvádí tuto práci. A já si myslím, že by se také oni měli zabývat tím, jak vypadá budoucnost těchto sítí právě ve třetích zemích, které leží v bezprostředním sousedství EU a možná se jednou stanou členy. Děkuji. Nyní Claudia Tapedy. Pentru că mi-ați dat în final cuvântul. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za udělení slovo. To je skutečně dobrá zpráva rozšíření sítě na západní Balkán. Navíc, jak už jsme často říkali v tomto výboru, je nutné se zaměřit na rozšíření sítě na východní Evropu, protože by to bylo takové výborné spojení se zbytkem Evropy. Čekám na vizi ze strany komise i výboru, upřímně řečeno, protože si myslím, že zanedbáváme rozvoj infrastruktury ve východní Evropě. Je nepochybně důležité zdůraznit propojení se zeměmi, které se stanou členy z EU. Souhlasím s integrovaným přístupem a integrací s masterplány konkrétních zemí. Ale tyto plány totiž mezi sebou nemají žádné pojítko. A pokud se to nepodaří nám, tak nebudeme moci dosáhnout úspěchu. Jinak by byl tak infrastruktury výborný a přineslo by to i hospodářské výsledky. Určitě by to mělo velké ekonomické výhody, ty nesmíme ignorovat. Danke sehr, es dauert immer mit der Děkuji, ano, ta chvíli trvá, než se přetlumočí Zan Prev do konce a v neposlední řadě Vin van de Kamp. Eh, pane předsedo, když jsem poslouchal všechny kolegy, tak mi na mysl přišla otázka Islandu a Norska. Já chápu, že budeme investovat na západní Balkán, protože tyto země jsou možnými členskými zeměmi EU v budoucnu, ale znamená toto nařízení, že budeme investovat do Norska a do Islandu? Možná, že ta otázka zní trochu nacionalisticky, ale v době těchto obtížných politických diskusí musím položit předložit. Ano, a Norsko, alespoň Norsko rozhodně není chudá země. Takže otázky jste slyšel a těšíme se na vaše odpovědi, pane Reutersi. Děkuji, pane Krámere. Vážení členové, začnu otázkou, poznámkou pana Ertuka. Samozřejmě ten tý eh, tak jak je definována tímto nařízením, je důležitým milníkem a my nechceme eh, ho minout. My eh, samozřejmě můžeme exportovat standardy, na nichž jsme se dohodli, 75-metrové vlaky a tak dále a můžeme tímto způsobem posílit vztahy se zeměmi, i když se ty země nemohou stát zatím členskými zeměmi, můžeme s nimi úzce spolupracovat a o to se právě právě v komisi eh, pokoušíme s DigiNear, s DigiMove, když jim nabízíme tento způsob práce. Takže pane Ertuku, bylo by dobré nadále na tomto spolupracovat, protože očekáváme, že bude přicházet, budou přicházet další akty přenesené pravomoci. A je tady další důležité ustanovení v TNT nařízení. My můžeme vám tyto akty eh, předkládat pouze, pokud dojde k dohodě na vysoké vysoké úrovni. A když hovoříme o západním Balkáně, tak k této dohodě došlo v srpnu letošního roku. Byla to iniciativa paní Merklové, ale e, neomezovalo se to jenom na Rakousko a Francii. Přizvány byly i ostatní členské státy, které se měly setkat se zeměmi západního Balkánu a e, přijmout toto rozhodnutí. A nyní eh, ty přesné otázky. Pan Marinesku, máte pravdu, když poukazujete na to chybějící spojení mezi hranicí Srbska a Bulharska a Vidin Kalafat most my jsme si všimli téhož a toto je bod, který se bude projednávat na dalším zasedání výboru. Je tady další ustanovení, která se zabývá aktualizací eh, komplexních map a tento akt přenesené pravomoci bude řešit pouze toto rozšíření, eh, čili to je to ustanovení. A aktualizace map eh, pro EU 28 si vyžaduje další postup. V dané chvíli eh, tu věc, kterou vy jste zmínil, bereme do úvahy. Je toto chybějící spojení mezi hranicí a Vidin Kalafat. Pokud jde o financování, tak padla řada otázek od různých členů a samozřejmě i tady potřebujeme koordinaci, obzvláště, eh, co chceme dosáhnout tímto aktem přenesené pravomoci, aby ty eh, nástroje, které jsou k dispozici IPA a další, se více koncentrovaly, než jak byly koncentrovány v minulosti na tuto klíčovou síť, na v eh, západním Balkáně je otázka, překročíme toto území, půjdeme ještě dál, ale v druhém stopu, pokud ano. Eh, můžeme jmenovat eh, dva nebo tři koordinátory, eh, kterým rozšíříme mandát k práci na západním Balkáně. Dunaj, Dunaj také proto, STK eh, dalšími zeměmi pan Horst, který už dělá Slovensko a Bosnu, Hercegovina a Srbsko by byly tedy eh, logické. Eh, propojení středozemí z Budapeští a Matěj Groš, který už teď je koordinátorem dopravních toků a ty dopravní toky proudí i z Budapešti do uh, Bělehradu a pak Sofie, uh, Turecka nebo do Tesalonik v Řecku a dále. Musíme postupovat krok za krokem. Nejprve potřebujeme uh, váš souhlas s aktem přenesené pravomoci, uh, pak rozšíření pravomocí koordinátorů a pak se k vám vrátí vrátíme. Pokud jde o financování koordinace, tak e, samozřejmě toto by byl jeden způsob s koordinátory a další s omezenými prostředky. Pane Madanesku, vy jste hovořil o té jedné miliardě o VBF. Máme tady také nástroje sousedství NIF a pak se také budeme jako komise zaměřovat na eh, práci u nás. Je to práce SITO, je to odborná organizace na místě působící v, západním, v západobalkánských zemích a nakonec několik eh, bodů, které byly zmíněny. Island, Norsko, pan Sander van de Kamp, eh, žádali jste o dopadů ne, posouzení dopadů nebylo provedeno, nedotkneme se toho nástroje evropského financování. Eh, je eh, důležité eh, zaměřit se na Narvik a Oslo, spojení těchto dvou míst a bude vypsána výzva Eh, s počátkem listopadu, která bude otevřena do února 2016 a většinu ostatních bodů už jsem zodpověděl eh, ano, pane Deli, budeme investovat do stability, máme strategii, ano, máme strategii a máme ten akt přenesené pravomoci, to je první krok, pak budeme spolupracovat s DG a východní partnerství, ano, od první akt přenesené pravomoci z ledna 2014 eh, uváděl komplet zapracování komplexní sítě do východního partnerství a nyní identifikujeme klíčové sítě a očekáváme, že je budeme mít v první polovině roku 2016. Pokud jde o středozemí, tak to bude v druhé polovině roku 2016, protože tam eh, setkání ministrů pro dohodu na vysoké úrovni se bude konat eh, v říjnu. Děkuji. Děkuji, pane Reutersty. Reutersty, že jste byl mezi námi. My samozřejmě Samozřejmě se budeme muset rozhodnout, ale to nebude dnes. Děkuji tlumočníkům, neboť jsme poněkud překročili náš čas. Děkuji vám za trpělivost a uvidíme se opět dnes odpoledne v sále 4Q2, tedy ne zde, a bude to v 15 hodin. Do té doby nashledanou.